Good morning, colleagues. Shall we start? If we all take our seats. Dobrý den, Dobrý den, kolegové. Prosím, posaďte se, začneme. So, colleagues, we start this morning with a, uh, a joint... Dobře, eh, začneme tedy společným zasedáním výboru LIBE a FEM o obchodování s lidskými bytostmi. A v tuto chvíli bych chtěla přivítat eh, mou spolupředsedkyni, paní Svensonovou. Paní Svensson, budeme dnes předsedat společně a já bych vás chtěla upozornit na to, čím se budeme zabývat. Minulý březen Evropská komise předložila návrh pro směrnici o prevenci a potírání obchodování s lidskými bytostmi a o ochraně obětí. Eh, vlastně se přepracovalo rámcové rozhodnutí z roku 2002 a protože obchodování s lidskými bytostmi je ve společné zodpovědnosti eh, jednak našeho výboru a jednak také výboru FEM bylo rozhodnuto, že bude společný postup na základě pravidla 51 eh, evropských procesních pravidel. A to je důvod, proč tady dnes jsme společně u předsednického stolu a základ pro březnový návrh ehm, tedy pokračuje, bude tady seminář, eh, nebo byl tady seminář a dnes vlastně tady máme dva navrhovatele za výbor Libe a FEM a oni předloží své zprávy eh, paní Anna Head z našeho výboru a paní Edith Power eh, z výboru FEM. Dobré ráno. A já bych chtěla připomenout eh, člen, členům, že 22. července v poledne je závěrečná lhůta eh, a v září, 2. září eh, by se to vlastně mělo potom dále uzavřít. Chcete se k tomu vyjádřit, paní Svensson, ještě dále? Ne, v tom případě bych chtěla požádat spolu zpravodaje, aby nám představili své zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych ráda poděkovala všem, kteří odvedli tak skvělou práci na tomto návrhu proti obchodování s lidmi. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji zpravodajům ve výboru LIBE, děkuji panu Princemu ze sekretariátu a jeho asistentům. Opravdu odvedli dobrou práci. Paní předsedkyně, právě jsem předložil náš společný návrh. Ten jste všichni obdrželi. Spolupráce velmi dobře eh, probíhá na základě článku 51. Návrh se týká především usnesení z 31. prosince. Měli bychom se více zaměřit na legislativní návrh Eh, problém obchodování s lidmi se nám nepodaří vyřešit, pokud nesnížíme poptávku po obchodování s lidmi. A o to jde. Máme nyní před sebou návrh, který doufejme snižuje nebo věnuje se té poptávce obchodová, po obchodování s lidmi. Obchod s lidmi se zkrátka nesmí vyplácet. V návrhu se kromě toho objevuje také návrh posílení minimálních a maximálních trestů. Eh, jde tam o navýšení těch minimálních eh, trestů. Eh, jde také o snižování prostředků těchto sítí. Často jde při obchodu s lidmi také o děti. A návrh se soustředí na to, aby se zlepšila situací. Oběti by měly dostat eh, bezplatnou, bezplatné právní poradenství, ať už se budou účastnit procesu anebo ne. Posílená ochrana obětí tato by mohla vést k tomu, abychom efektivně snížili obchodování s lidmi. Musíme hovořit také o migračních perspektivách, aby se nám to podařilo. Právě proto jsme rozšířili právní základ směrnice. V pozměňovacím návrhu jsou také uvedeny odkazy, také odkaz na rámcové usnesení pro povolení k pobytu osob z třetích zemí které se staly obětí obchodu s lidmi. Eh, zdůraznili jsme také eh, postup zpětného navracení osob. Posilujeme také spolupráci v oblasti výměny údajů v rámci Evropské unie. V různých zemích dochází k různému sběru dat a je proto velmi obtížné získat takový nějaký obecný obrázek o tom, jak to v Evropské unii vypadá. Často jsou informace eh, velmi zastaralé, je důležité nějak je združovat o pohlaví, o věku obětí. Musíme také pracovat na statistických údajích o odsouzených a o obžalovaných zločincích eh, v členských státech, proto abychom mohli celý ten problém omezit. Na závěr bych chtěla říci, že členské státy a Evropská komise a její návrh míří ke kriminalizaci obětí. Myslím, že článek 14.4, by měl být více zdůrazněn. V něm jsou totiž vyzývány členské státy, aby kriminalizovali ty, kteří nabízejí některé z těchto služeb. Já si myslím, že by to členské státy dělat měly, že by tam mělo být formulace musí. Tímto směrem se tedy ubíhá, ubírá náš návrh. Zaměstnavatel by zaměstnavateli by nemělo být dovoleno platit za služby, které poskytují obchodníci s lidmi. To je tedy všechno, co jsem chtěla říci. Prosím. Děkuji, paní Bauer. Thank you so much. What to add? Děkuji, co dodat. Chtěla bych poděkovat sekretariátu za velice efektivní spolupráci a také Aně za Mm, vynikající spolupráci, eh, což není vždy tak obvyklé podle pravidla 51, ale v tomto případě to fungovalo perfektně. Dovolte, abych doplnila eh, mm, nějak, takový ten můj názor, který je trochu odlišný, nebo něco navíc, abych doplnila. Samozřejmě obchodování s lidmi, to je zisková záležitost a my máme pocit, že ta legislativa, kterou máme, není příliš účinná v tomto. Bohužel. A tedy jak změnit eh, tuto legislativu tak, aby eh, se zvýšilo riziko pro ty pachatele, aby je to odstrašovalo více. Po slyšení, které jsme konali a když jsme diskutovali se zástupci Europolu, tak eh, řekli, že eh, bez toho, aniž by se změnilo to prostředí a ty předpisy, které musí být více odstrašující, tak naše legislativa nebude v tomto účinná. Proto, kromě té silné orientace na oběti, na poškozené, tak je třeba také i možná zavádět striktnější sankce. Proto jsme se vrátili k tomu prvnímu návrhu komise a doplnili jsme a doplnili jsme eh, takový návrh, který se týká tvrdších sankcí. A já si kladu otázku, proč tak nebylo učiněno toto dříve. Třeba týká se to tedy zabavení a propadnutí majetku a výnosu pachatelů. Já myslím, že to by měl být rozhodující krok pro to, aby se pro ně eh, zvýšilo riziko. A další věc je, čím dříve, eh, pardon, ta, mm, ta, eh, mm, ta legislativa se hodně orientovala na oběti ze třetích zemí, ale ta situace teď je jiná. Eh, zpráva UNODC mm, říká, že roční příliv těchto lidí je 70 tisíc do EU, těch, kteří jsou pašováni, ale nevíme, kolik z nich je obětí obchodování uvnitř EU. A to je teď nový trend. Je, koná se to uvnitř Evropské unie, kde jsou tisíce a tisíce obětí, které jsou ze členských států. Mám pocit, že toto bychom měli tam více reflektovat. Další nový trend je obchodování s dětmi a e, obchodování s lidmi pro účely nucené práce. Zde máme konkrétní ustanovení, která upravují tyto záležitosti. A co my jsme doplnili do návrhu, je evropský koordinátor, evropská koordinace. My eh, chceme, aby ti národní koordinátoři byli nezávislým úřadem či mechanismem. Máme pocit a i máme nějaké podklady, informace k tomu, že bez evropského koordinátora, respektive bez evropské koordinace těch různých politik a když tedy budeme mít toho národního koordinátora, který bude koordin, když budeme mít toho evropského koordinátora, který bude eh, koordinovat národní koordinátory, tak to je eh, eh, něco, co musíme přijmout. Mám, víme, že již komise i rada přišly s určitými iniciativami, za, vytvořit um, takový úřad, uh, takový subjekt nebo úřad, útvar um, pod generálním direktorátem komise, ale my si myslíme, že by to měla být větší funkce, vyšší funkce, měla by být zakotvená v legislativě. Um, a zde i máme určité precedenty k tomu. Takže to si myslíme, že by také byl dobrý krok. Nebo by mohl to být dobrý krok. Například v souvislosti eh, s tím, co zmínila Anna. A to mít stejnou metodiku pro sběr údajů o obchodování s lidmi. Eh, jsou zde určité menší změny, které jsme eh, dali do návrhu a já si myslím, že o těch bychom měli diskutovat později. Mám pocit, že Možná to jsou ty hlavní změny, které eh, jsme se snažili tam dát, tak aby eh, legislativa byla efektivnější. Těšíme se na diskuzi a na pozměňovací návrhy od kolegů, eh, které pomohou vylepšit návrh. Ještě mám jednu otázku, poněvadž my se teď těšíme na dobrou spolupráci s komisí, eh, předsednictvím a také i děkuji jim eh, za eh, tu dobrou spolupráci, kterou jsme navázali s oběmi institucemi. Zde Eh, ruku v ruce s tímto návrhem jsou takové pokusy vyřešit tu otázku eh, povolení k dočasnému pobytu. A vím, že komise má vydat určitou studii o aplikaci hm, směrnice o pobytu, ale máme pocit, že by asi bylo nutné novelizovat tuto směrnici. A já tedy se obracím s touto otázkou na komisi zdali můžeme počítat s novelizací e, směrnice o povolení k dočasnému e, pobytu s ohledem tedy na tu ochranu osob. Děkuji, říká paní předsedkyně kolegové. Máme 35 minut a již mám sedm žádostí o slovo. A chtěla bych vyzvat ještě i komisi a potom, a ne, devět, již deset žádostí o slovo. Tak já bych tedy apelovala na komisi a radu, aby se vyjádřili skutečně stručně, aby se omezili maximálně na tři minuty a dotkli se skutečně těch nejdůležitějších aspektů a poté bude diskuze a poté požádáme zpravodaje, aby uzavřeli téma. Měli bychom eh, to mít vyřízeno do 10. hodiny, protože v 10 hodin nás čeká belgické předsednictví. Tak prosím, mm, mm, omezte čas za předsednictví pan Daniel Flor nejprve. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručný. Nejprve bych chtěl říct, že Rada je potěšena předložením této směrnice, tohoto návrhu. Je to velice důležité téma pro všechny členské státy. A Rada je také potěšena, že Evropský parlament pracoval tak důkladně na tomto textu a že je již hotové, hotov návrh k diskuzi. Jsme velmi rádi za pečlivou práci obou zpravodajů a jsme také potěšeni tím, že je tady holistický přístup v těchto zprávách k tomu, co navrhla komise. A pokud jde o radu, tak my jsme také pracovali poměrně rychle 3. června jsme přijali eh, obecné stanovisko rady, takže tady jsou vlastně tři takové důležité věci k této situaci, která vyplývá eh, z usnesení. Je to jednak rozšíření definic, eh, obchodování s lidmi a potom k tomu, co je ve zprávě, tak jedna věc, na kterou bych asi upozornil, to je otázka kriminalizace eh, těch dotčených osob. To je obtížně opravitelná otázka, protože je to málo známé v právu členských států. Je to také problematické, pokud jde o eh, podstatu důkazů, předkládání důkazů a potom definice obchodování s lidmi rozšiřuje eh, ten vlastně ty aktivity, které tím budou pokryty. Potom eh, sankce, eh, je tady zvýšená úroveň sankcí, rada s tím souhlasí a Evropský parlament eh, tady chce zajít ještě dál. A potom důležitá věc pro radu je také velká pozornost, která je věnovaná ochraně obětí. To je samozřejmě také velice klíčové v tomto novém nástroji. Pokud jde o otázku povolení k pobytu a všechny otázky související s pobytem, tak tady samozřejmě se k tomu nebude vyjadřovat rada. Bude tady asi problém s právním základem a spíše komise by měla eh, naznačit, v jaké tady má záměry. A já bych závěrem pouze dodal, že, eh, jak říkal včera Stefan de Klerk, eh, belgický minister. Eh, belgické předsednictví je potěšeno tím, že velmi, eh, nebo že velmi rychle chce začít diskuzi s parlamentem a pokud jde o radu, tak my uděláme vše pro to, aby tento nástroj mohl být přijat co nejrychleji a aby byl co nejkvalitnější. Děkuji. Um, no, děkuji. I tři minuty má pan Michael Carlin z komise, jestli jsem dobře vyslovila. Ano, děkuji, paní předsedkyně. I my chceme poděkovat parlamentu, vašemu výboru za návrh zprávy, která víceméně si myslíme je v souladu s naším návrhem a e, já myslím, že nám pomůže vylepšit e, finální verzi. Máme celou řadu připomínek otazníků, ale ty především jsou spojeny s tím, kde by se to mělo řešit, zdali v právním rámci anebo ve strategii. Víte, že na rok 2011 plánujeme strategii, tak je otázka umístění eh, těch ustanovení v podstatě s obsahem lze souhlasit. Ještě bych chtěl upozornit na pět věcí, které nám leží na srdci víceméně technického rázu. Za prvé, První pozměňovací návrh. Článek 79, nový právní základ, to se zde zmiňuje. Já si myslím, že tím by se asi ta procedura zkomplikovala trochu. Asi víte ze smlouvy, že eh, některá ta pravidla se budou aplikovat na nástroje podle 81 82, jiné podle, pro eh, ty, které se přijímají podle článku 79, ale tam eh, se eh, budou stahovat pouze některá, mm, na některá ustanovení, takže by to byl hybridní systém smíšeného právního základu, kdybychom tam přidali ještě článek 79 jako základ, což by vytvořilo velké byrokratické problémy. Také se to týká i pravomocí mm, soudního dvora, takže na to jsme chtěli upozornit. To je důvod, proč jsme nepoužili tento právní základ, protože bychom, bychom si z toho vytvořili problémy. Další věci, jako propadnutí majetku, tedy konfiskace výnosů z trestné činnosti, my zcela souhlasíme. Ano, komise si myslí, že by to měl řešit v horizontálním nástroji o organizovaném zločinu. Souhlasíme, že Konfiskace výnosu je důležité téma. E, technicky řečeno bychom raději to ale řešili v nástroji o konfiskaci, e, kde by se to řešilo obecně a to je naše priorita a nechceme to řešit v jednotlivých speciálních předpisech. Třetí věc. Ještě dvě věci. Potom ten koordinátor proti obchodování. Zde jsme trochu skeptičtí zmiňovat koordinátora právě v tomto předpisu. Jak víte, před dvěma týdny, před třema týdny jsme vypsali eh, mm, výběrové řízení na toto volné místo a doufáme, že bude jmenován do konce roku. Jsme trochu skeptičtí eh, zmiňovat toto v legislativním návrhu, v právní normě. To se řeší jinak a ne v právních normách. Eh, návrh 45 pozměňovací návrh 45. Zde členské státy by měly povinně tedy kriminalizovat, eh, eh, trestně stíhat eh, tuto činnost. Ano, komise mm, mm, považuje toto za zajímavý návrh, který by posílil vyznění této normy, takže v zásadě vítáme váš návrh 45. Dále, pokud je o povolení k pobytu. My nyní pracujeme eh, na té zprávě o provádění směrnice. Doufáme, že ta eh, zpráva bude přijata na podzim po dovolených a uvidíme, kde toto téma poté řešit. A takže my analyzujeme toto téma eh, pobytu, zdali tedy mm, to bude v, rám, mm, nějakém rámcovém nástroji. To těžko teď lze mm, anticipovat výsledky této zprávy. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Já vám děkuji za stručnost. Mám zde deset řečníků na seznamu a prosím kolegy, aby se omezili na dvě minuty. První je pan Kirchhoff a potom paní Parvanová. Děkuji, paní předsedkyně, byl velice stručný jako stínový zpravodaj mm, a, a ne jako tedy v jiné funkci, takže to se tím zjednoduší. Za prvé chápu, že britská perspektiva, pozice britské vlády je opt-out z tohoto opatření. Já nevím detaily proč, ale asi se to nebude týkat principů, které zcela podporujeme, ale spíše se to týká harmonizace, eh, co se týče sankcí. Eh, Dnes dopoledne ale hovořím za ECR, takže Zaprvé chci uvítat tuto iniciativu, která podle mě je velice pozitivní v řadě ohledů byl jsem zklamán, že tam nevidím zmínku o best practice, o výměně zkušeností mezi členskými státy. Ani jsem zde neviděl lepší využití Europolu při přeshraničním boji proti trestné činnosti. Ani zde nevidím eh, eh, ten prvek spolupráce, to by zde mělo být více zdůrazňováno. Nicméně konkrétně, teď velmi stručně. Za prvé, pokud jde o trestání, maximální tresty pro pachatele, maximální tresty, mm, mm, pokud by to bylo, jak je to ve zprávě, tak by to bylo špatné tak to nastavit. To je vždycky problém v Evropě, protože různé státy mají různé e, systémy práva a mají i e, různé koncepce trestání. Možná bychom měli spíše to tam dát jako indici, to znamená, že tady by měly být ukládány tvrdé tresty. Potom prevence, velký problém. Zde mm, máme hm, něco, kde, ano, kde se říká prevence, eh, eh, a mm, proč by to ale nemělo být v článku 15? A já si myslím, že my musíme teď jít eh, k příčině problému, to znamená k té prevenci. Víme, že oběti často mm, se s nimi zachází spíše jako s pachateli a ne jako s obětmi, to je špatné, milné, ale navíc je to v kompetenci ale zase každého členského státu, aby si na to dohlédl také i ten koordinátor eh, eh, zde hm, ta pozice již byla vypsána v komisi, ale já se ptám, zda by to nemělo být, být spíše v kompetenci Europolu a ne komise. A nakonec eh, ta, to pravidlo řádné péče a ten přístup, že jedno řešení se hodí pro všechny, ne, to si myslím, že se nehodí pro všechny typy obětí či členských států, takže já bych byl i tvrdší vůči třetím zemím, které často zodpovídají za to obchodování, respektive utrpení lidí. A e, to se, se, se vracím k té prevenci. Jinak obecně bychom podpořili tento návrh. Paní předsedkyně, děkuji. Teď budu striktnější. Paní Parvanova a potom a paní Angelili. Um, děkuji, paní předsedkyně. Mm, nejprve já chci poděkovat zpravodajům za vynikající práci. Je to důležité téma, obou zpravodajkám tedy a je to odpovědností parlamentu, aby se snažil nalézt nejlepší řešení a ne, abychom se ztratili v nějakých eh, bojích o to, eh, zdali máme eh, bojovat proti obchodování s lidmi či prostituci. A já si myslím, že když vyřešíme tuto tematiku, tak i vyřešíme prostituci, i když je to oddělené téma. Mm, některé to obchodování s ženami pro účely sexuálního eh, vykořišťování platí, eh, patří tedy po tuto směrnici, ale je to trochu něco jiného, protože boj proti prostituci je širší věc, než bych ji obhajovala, ale ráda nechci tedy, abychom eh, toto téma nějak obětovali ve jménu boje proti prostituci. Další téma. Především mm, účely obchodování s lidmi. To a mě leží na srdci obchodování eh, s, obchodování s dětmi pro účely adopce i eh, obchodování s těhotnými ženami pro účely následné adopce. Zde máme článek 2, trestné činy týkající se obchodování s lidmi a e, e, nezákonná adopce, ale to je jiná kategorie a zde směrnice by měla hovořit o e, i obchodování s těhotnými ženami, neregulérní, nezákonné adopci a měla by zakazovat činnost, která se týká i navádění k souhlasu eh, či eh, další aspekty, které se týkají adopce. Potom článek 10, pomoc eh, těm obětem a zde my bychom měli zdůraznit to, že musíme spolupracovat se všemi příslušnými organizacemi, abychom chránili tyto osoby již v rané fázi obchodování. Článek 12, obecná závěrečná ustanovení o pomoci Eh, zde směrnice by měla být ale v souladu s tím přístupem založeným na právech dítěte a měl by řešit to tak, že na prvním místě je dítě a poté je otázka statutu imigranta. A dále eh, článek 13 pomoc a já mám jednu otázku. Prosím, už skončete, říká paní předsedkyně. Pokud jde o návrh 45, v překladu do bulharštiny se říká, že ti, kteří využívají tyto služby, tedy uživatelé, by neměli být kriminalizováni. A teď to přečtu bulharsky, tak si nasaďte sluchátka. Ale paní předsedkyně, no, no. Mluvám, je to úplně nejisté, kde se říká, že případy, kdy zdraví spotřebitele je ohroženo, to je vyloučeno, anebo pro humanitární účely, tak já se ptám, které sexuální služby by bylo možné vyloučit podle této výjimky. Děkuji paní Angelili, potom paní Ernst, takže prosím, vaše dvě minuty. Já vás nechci pořád vypínat, ale eh, buďte ohleduplní vůči ostatním kolegům. Paní Angelili. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat eh, zpravodajkám, protože vykonali vynikající práci a udělali to i s velkým nasazením. Chci zdůraznit stručně několik bodů. I já souhlasím s tím, že nikdo eh, eh, nemůže eh, být Eh, vyhoštěn, pokud je obětí obchodování, tedy je třeba garantovat princip non-refoulement a musíme těmto osobám obětem garantovat pobyt a adekvátní ochranu. Jinak mm, by mm, tyto osoby se považovaly eh, ve stejné kategorii jako ty ostatní a to není spravedlivé. Dále je třeba věnovat větší pozornost eh, legislativě o konfiskaci majetku a výnosů z trestné činnosti. Další důležitý bod. Souhlasím s tím, že ten, kdo zneužívá tyto osoby, které jsou předmětem obchodování s lidmi a dělá to vědomně, tak musí být trestně stíhán. Samozřejmě v případě mladistvých zde jde to ještě dále a měli bychom sem dát i ten, tu, ten sexuální turismus. To je něco, co eh, je tedy součástí i návrhu směrnice o vykořišťování mladistvých. To je něco, čím se také zabývá náš výbor. Dále je třeba i prostudovat eh, studii dopadu, kterou nám oznámila komise, že vydá. Paní předsedkyně, děkuji za stručnost, paní Ernst a potom paní Sargentini. Co Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům. Tito zpravodajové se věnovali eh, obtížným otázkám, dobře se s nimi vyrovnali a když myslím na některé obtížné otázky neuhnuli ze své cesty. Mám několik krátkých poznámek. Tak za prvé, myslím, že se musíme podívat od A až do Z na celý ten návrh a prověřit ho prověřit, eh, nakolik je zohledňován genderový aspekt. Chci jen připomenout, že většina obětí obchodu s lidmi jsou ženy a proto se musíme zaměřit na to, nakolik je v návrhu zohledněn ten genderový aspekt v těch věcech, které jsme zde formulovali. Další bod – oběti, které si zaslouží zvláštní ochranu, jako například děti, osoby s postižením a jiní. Myslím, že bychom tam měli eh, přidat ještě formulaci nevyjasněného eh, statusu. Myslím, že to je zvláštní také mm, potřeba ochrany. Dále zde eh, se jedná o definici obchodu s lidmi. Myslím, že musíme obchod s lidmi eh, odlišovat od pašování lidských bytostí. To musíme odlišovat a musíme také jasně stanovit, eh, jaké věci další k tomu patří. Hovořím zde například o vykořišťování. Je tam jmenováno například žebrání. Dobře, možná, eh, že to vynucené žebrání bychom měli obvinovat. Jsem zástupcem toho, ale žebrání jako takové nesmíme diskriminovat jako takové. Musíme tady přesně dbát na to, co tím myslíme. Takže kdo to dělá, může to prosím dělat, ale nutit, nutit ho nikdo nesmí. A nebo děti, když žebrají, to také ne. Ale samozřejmě máme zde určitou hranici, kterou nesmíme překročit. Obrátilo by se to proti nám. To stejné přece říkala kolegyně a týkalo se to prostituce. Ještě ta otázka u toho žebrání. Jak budeme zacházet s dětmi, které vlastně musí určitým způsobem sloužit svým rodičům. Možná, že bychom měli ještě určité věci doladit a tady tu otázku žebrání v souvislosti s dětmi bychom měli ještě přeformulovat. Další bod. Přístup k právnímu poradenství a právnímu zastoupení by mělo být uh, v zásadě zdarma. To je poslední bod. A ještě úplně poslední věc. Při očkodnění jsem tam jsem zástupkyní očkodnění, ale myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by nebylo potřeba poskytnout lidem ještě prostředky na výživu. A to bychom měli formulovat v textu. Já se omlouvám, že vám do toho takto musím zasahovat, ale jinak ostatní nedostanou slovo. Paní z Argentíny. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto stínová zpravodajka zelených bych zde chtěla vyjádřit eh, náš názor. Chtěla bych zmínit několik věcí a nejprve poděkovat eh, zpravodajům také za to, že se rozhodli na první místo dát perspektivu oběti. Pokud jde o tuto směrnici, tak ta se zaměřuje především na prevenci a jde také o potírání obchodování s lidmi, samozřejmě, ale tedy především jde tedy o ochranu obětí. Potírání obchodování s lidmi je samozřejmě možné realizovat různými způsoby přísné potrestání obchodníků s lidmi k tomu samozřejmě patří, ale nesmíme zapomenout také na to, že roli hraje i to, jakým způsobem nastavíme migraci v Evropě. E, zajímavé je samozřejmě asi i nadále zaměstnávat e, tyto nelegálně nelegální osoby e, právě proto, že situace pracovních míst a ty související věci není v mnoha státech ještě dostatečně upraveno. A pokud to bude lákavé, tak samozřejmě se budou tito lidé i nadále zaměstnávat. Samozřejmě je možné přijmout pravidla, že v takovém případě není možné mít povinnost vyhostit tyto osoby, ale pokud jde o osoby, které eh, vlastně závisí na procesu proti obchodníku s lidmi, tak je to problém, protože eh, jejich pozice ještě oslabena, pokud závisí na takovém procesu, eh, tedy pokud na tom závisí to udělení povolení k pobytu. Musíme samozřejmě eh, trestně postupovat proti těm, eh, kteří vlastně obchodují s lidmi, ale potom, pokud jde o to využívání takových osob, to je ještě další věc. V radě jsou samozřejmě rozdíly názorů a já to chápu. Kriminalizace služeb, ta by ne, neměla dále kriminalizovat oběti obchodování s lidmi, protože to znamená, že ty osoby se dostávají ještě do větší propasti a je potom ještě obtížnější tyto osoby identifikovat nebo nalézt, odhalovat tyto případy. Paní předsedkyně, přerušuje řečníci, prosím, uzavřete vaše vystoupení. Vidíte tady nějaké další zelené, kteří by se snad hlásili o slovo, takže prosím, nechte mě ještě hovořit. Ne, musíte už uzavřít vaše vystoupení, říká paní předsedkyně. Odkazuje se výslovně na internet a na metody vyšetřování a já bych zkrátka chtěla zmínit eh, jedno upozornění. Nějaké zvláštní metody vyšetřování nebo odhalování těchto případů eh, by neměly být povolovány. <clears throat> Já chci poděkovat zpravodajkám za vynikající práci i za to, že akceptovali celou řadu návrhů, eh, eh, které eh, vzešly z těch kontaktů se stínovými a s dalšími. Tři věci. Chtěla bych, aby možná v preambuli, abychom tam řekli, že že vždycky každá procedura musí respektovat humanitární právo, to je důležité zde to specifikovat. A za druhé, ráda bych, aby eh, ta mm, právní pomoc byla eh, zdarma, bez jakýchkoliv podmínek, eh, protože zde se hovoří o tom, že by to bylo nějak podmíněno. Za třetí, bylo by užitečné, pokud by to šlo, i posílit roli kontaktního bodu v Europolu. Europol jako kontaktní místo, mm, to je důležité především pro mladistvé. A já si myslím, že dnes ta organizace obchodování s lidmi je dost rozsáhla i jenom v rámci Evropské unie. A dále i mm, eh, ten evropský koordinátor by měl eh, explicitně eh, zde být zakotven i jeho vztahy s dalšími institucemi, Frontexem, Eurojustem, Europolem a já i souhlasím s článkem 4, s návrhem pardon, 45, i když vím, že asi by to bylo problematické potom, ale já si myslím, že postupně bychom měli zvyšovat eh, sankce, tresty. A poslední bod eh, je eh, zde riziko, že tady bude takový rozpor, i když já chápu, že ty právní základy pro novelizaci směrnice, že to je něco, co by mohlo způsobit takový rozpor. To znamená, že my chceme chránit oběti, ale také zároveň musíme se snažit o nějakou formu jejich integrace, ale musíme jim i zajistit eh, možnost pobytu. Ale víme, že to všechno je podmíněno tím, že eh, ten, ta oběť to nahlásí, respektive podá eh, mm, mm, trestní oznámení, ale často my zde hovoříme o tom, že chceme potom integrovat do společnosti, ale potom nebudou mít právo na pobyt, nebudou mít povolení k pobytu. Já si myslím, že toto není zde dobře domyšleno. I e, není domyšlena role nevládních organizací. Já si myslím, že schromažďování, sběr informací a přijímání těchto obětí, jejich ochrana, e, to všechno e, by mělo být napojeno na ty nevládní organizace. Děkuji pan Dias Demera a poté pan Foss. a Děkuji, já chci poděkovat zpravodajkám za velice dobrou, komplikovanou, intenzivní práci. Eh, první poznámka. Samozřejmě veškerá možná ochrana obětí, ano, a je třeba, teď, teď je tedy eh, telegraficky, co k tomu mám za připomínky. Za prvé ten koordinátor. No, eh, měli byste vědět, a asi komisára na to ví, že máme eh, styčné úředníky eh, mimo Evropskou unii a kteří mají na starosti i v těch třetích zemích právě tuto tematiku. Také byste měli vědět, že tento parlament a náš výbor, že pracuje na eh, zprávě proto, aby ta synergie a efektivita těchto styčných úředníků, aby to bylo propojeno s Frontexem. Tam jich je 27 těch mm, styčných úředníků. A třetí, věc. Já souhlasím s ostatními kolegy. Ano, e, toto by mohl koordinovat ten koordinátor, ale mm, mohl, e, ale je třeba e, to koordinovat nejenom s Frontexem, ale i s Europolem. Dále konfiskace výnosů a majetku. Zde v tomto výboru je celá eh, řada tedy eh, eh, kolegů, kteří hovořili a jednali tedy s, se zavřenými dveřmi právě s těmi, kteří jsou ze subsaharské Afriky a kteří mm, byli obětí této činnosti a kteří ale eh, jsou tedy pašeráci třeba, ale eh, jsou pašeráci a pašeráci jsou takoví, kteří jsou skutečně organizovaní zločinci, kteří, já nevím, eh, přes Kanárské ostrovy dovezou přistěhovalce z Pakistánu a tak dále. A potom jsou další pašeráci, kteří sami jsou vlastně zároveň obětí, třeba jsou ze Senegalu a jsou zároveň obětí. A dále kriminalizace uživatelů těchto služeb. Ano, souhlasím. A pokud jde o děti, tak velice rychle. Děti Mali. Poligamie, rodině, kde mají 12-14 dětí. No, ty děti jsou někde odloženi, protože eh, jim nemají co dát mm, k jídlu, a takže musí je někam odložit a někam je dát. A eh, často potom jsou předmětem toho pašování a já si myslím, že komise a rada by to měly více vzít do úvahy ještě do toho. Děkuji. Pan Fos a poté paní Romero López. Děkuji. Jako právník bych rád eh, zmínil několik věcí, které souvisí s právní bezpečností. Jsou to návrhy 20 a 21, tam se hovoří o minimálních trestech, jsou zvyšovány z 5 na 10 nebo z 6 na 12 let. Toto zvýšení ale neumožňuje žádný odstrašující úmysl, ale eh, slouží k tomu, že se mění systematické podmínky. Koherentnost eh, sankčních systémů v jednotlivých členských státech bychom měli zachovat, takže to znovu souvisí s těmi 10 a 12 lety. Pozměňovací návrh 22 kde se hovoří o psychologickém násilí. Tam ta formulace není dostatečně precizní, tam je ta předchozí formulace lepší. Pozměňovací návrh číslo 27. Pokud nějaká osoba pod tlakem um, s spáchá trestný čin, měla by tam být možnost, ale ne nutnost nějakého trestu. Takže možná, že by ten text by měl být kratší a návrh rady je zde lepší v tomto případě. Dále pozměňovací návrhy 29 a 30. Eh, a bod odůvodnění 10. Zde se hovoří o tom, že zde není žádná povinnost eh, z trestního stíhání u občana, který není z toho určitého daného státu. Státy eh, k tomu mají pouze možnost, jinak by to totiž vedlo, kdyby to byla povinnost, k enormním problémům, tak jako tomu je u státních příslušníků toho daného státu. A dále pozměňovací návrh číslo 45, tam se objevuje, že je tam možná politicky ta volitelnost by byla dobrým eh, cílem, ale možná v praxi by to vedlo k problémům, protože eh, z pravidla by eh, lidé na svobodě nevěděli o tom, že k něčemu takovému došlo. Kromě toho jsou tam procesní věci, jako například právo na mlčení a právo na odmítnutí. To by, odmí, to by stížilo celý ten proces, celé to sledování, a než by, spíše než by to zlepšilo situaci. Eh, pan Romero López, paní Romero López. Děkuji, paní předsedkyně. je to téma mm, horizontální, které se dotýká celé řady aspektů, tak já chci poděkovat i švédskému předsednictví a zpravodajkám, a že přišli s tímto tématem, které je velice významné právě mm, vzhledem k situaci, kterou prožíváme v dnešních dobách. Ale mm, já jenom chci zdůraznit eh, aspekt eh, těch eh, sítí. Je možné, že asi existuje nějaký typ sítě, jak řekl pan Sanchez de Mera, ano, o který, ale eh, s tímto problémem eh, eh, třeba máme tu síť, která obchoduje s drogami nebo se obchoduje s lidmi, s, s imigranty, pašuje ale my, problém jsou statistická údaje a ty nám, ty nám chybí a vůbec informace o rozsahu tohoto jevu. Mm, mm, skutečně Europol, pokud se o to stará, tak my ale nevíme ani mm, jaké má mechanismy, abychom mohli eh, nějakým způsobem vymítit tyto sítě. Je třeba vít z prezumce, že tento jev eh, je třeba vymítit, i když to třeba asi nepůjde úplně, tak nicméně je třeba intenzivně proti tomu bojovat. A s tímto nástrojem, který máme teď na stole, tak my musím, když hovoříme o konfiskaci a podobně, takže to jsou ale jevy, které také se dotýkají organizovaného zločinu a já si myslím, že na rozdíl od komise, že by bylo dobré zde zdůraznit některé e, parciální částečné aspekty, protože ty nejsou dostatečně řešeny v těch horizontálních směrnicích. Například, kdybychom mohli zde třeba pozvat Europol, Europol jeho ředitele, aby konkrétně hovořil o tomto tématu, abychom věděli, jak je to s jejich informacemi o organizovaném zločinu a o těchto sítí zločineckých zdali mají nějaké zprávy o tom, do jaké míry eh, eh, eh, se to týká třetích zemích, ze kterých pochází, jaký je rozsah toho jevu. A také bychom měli využít i toho evropského vyšetřovacího příkazu, o kterém hovořil včera ministr nebo paní ministrině, abychom byli schopni vůbec opatřovat potom důkazy. Děkuji. Ještě dva řečníky mám na seznamu, i když zdá se, že ještě ani eh, belgický minister eh, tady není, takže paní Hirsch a potom pan Michel. Děkuji, paní předsedkyně. Jako eh, zpravodajka liberální frakce bych chtěla nejprve poděkovat zpravodajkám za spolupráci. Já jsem tady stínová zpravodajka a jsem ráda, že myšlenka o světě tady v tom byla více byla zohledněna. Já si myslím, že pokud toto chceme podpořit a pokud chceme ještě více zdůraznit perspektivu oběti, tak jde především o identifikaci obětí, dát jim možnost, aby se přihlásili nebo ty profesní skupiny, které s nimi mají co dočinění, aby o tom všem věděli a aby eh, dokázali eh, jak si odhalit, že se může jednat o oběti obchodování s lidmi a za to jsem velmi vděčná, stejně tak jako pozměňovací návrh 14, kde se cíleně hovoří o školení osob, které mohou eh, se dostat do kontaktu s těmito osobami. Z Německa jsem dostala totiž informaci o tom, že velmi často eh, skutková podstata obchodování s lidmi není použitá, je zde snaha se tomu vyhnout, protože je tady poměrně velká nejistota také ze strany soudců. Pokud jde o koordinátory, já si myslím, že pokud koordinátor eh, bude u komise a bude to v podstatě koordinátor práce, tak to bude smysluplné, protože bez pochyby je dobré tady podpořit spolupráci. Dále bych se chtěla připojit k předřečníkům, pokud jde o pozměňovací návrh 45. To je obžaloba uživatelů a to je veliký problém. Jednak tady už bylo hovořeno o důkazovém břemenu. Jak dokážu někomu, že věděl o tom, že se jedná o oběť obchodování s lidmi? A další poznámka je ta, že si myslím, že by to nepomohlo prevenci, protože když potom někdo zpětně zjistí, že nějakým způsobem přišel do kontaktu s obětí obchodování s lidmi, tak v takovém případě by si ta osoba dvakrát rozmyslela, zda se sama vystaví nebezpečí, protože už vlastně eh, se dopustila trestného činu. Takže eh, proto to vidím spíše negativně. Jinak mám radost, že na tom pracujeme, jsem ráda, že to dovedeme do zdárného konce. Ano, pan Louis Michel, poslední řečník na seznamu, potom stručně zpravodajky. Děkuji velmi stručně. Chtěl bych se vrátit eh, k pozměňovacímu návrhu 45 a eh, když dojde k tomu užití těch služeb, eh, nějakých vojenských důvodů nebo s ohrožením života, je to tam napsáno, já nevím, co to znamená, já nevím, co tato věta dodává celému tomu pozměňovacímu návrhu. Je to pro mě poněkud překvapivé. A další poznámka, já samozřejmě nechci hovořit příliš dlouho, Souhlasím s kolegy v tom, že otázka prostituce nemůže být vyřešena touto směrnicí. Já bych byl mnohem raději, kdybychom tady měli zvláštní směrnici boje proti prostituci, než abychom to vložili do této záležitosti, do této směrnice. Tady je to mnohem komplexnější, mnohem komplikovanější a nemělo by to sem vkládat. To jsem chtěl říct, myslím si, že bychom tady měli mít zvláštní směrnici, ale jinak samozřejmě děkuji zpravodajům za vynikající práci. Děkuji za, velik, za stručnost zpravodajky eh, se chtějí vyjádřit, protože vidím, že belgický ministr již je tady, tak velice stručně. Eh, Děkuji vám. Budu stručná. Pochopila jsem, že návrh 45 vypadá různě v různých jazykových mutacích. To samozřejmě musíme ještě vyjasnit. Eh, takže pozměňovací návrh 45, tam došlo k nedorozumění. Nejde o to, abychom kriminalizovali určité služby. Jde o to, abychom kriminalizovali ti, kteří zneužívají oběti obchodu s lidmi. A s tím je důkazy, to je samozřejmě obtížné, musíme se snažit najít nějaké řešení pro tuto problematiku. V té zprávě ale nevidím prostituci. Mm, myslím, že to je něco, kde dochází neustále k nedorozuměním. Když hovoříme o tak důležitých otázkách, možná, že bychom se na tu prostituty opravdu podívat měli. 48 obětí obchodu s lidmi totiž trpí určitou formou sexuálního zneužívání. A myslím, že bychom to ve zprávě měli zmínit. Takže to je tady k pozměňovacímu návrhu 45, to ještě vyjasníme. Paní Bauerová, chcete se ještě vyjádřit? Děkuji, jenom tři stručné poznámky. Pokud jde o definici, my máme Evropskou úmluvu, která obsahuje definici, máme i protokol z Palerma, kde obchodování eh, se velice přesně definuje. A pokud jde o extrateritorialitu, pozměňovací návrh 29 a 30, my máme celou řadu Eh, případů, kdy eh, ti obchodníci, pašeráci jsou ze Srbska, z Albánie a tak dále, to znamená ze třetích zemí, ale mají stálý pobyt uvnitř EU. A kdybychom je eh, trestně nestíhali, tak to by byla velká chyba. A pokud je o návrh 45, k tomu se ještě vrátíme. Hlavní důvod byl ne trestat ty, kteří eh, mají orgán, kterým byl transplantován třeba a který ten orgán byl hm, vlastně předmětem obchodování. A eh, když eh, takže tady bychom neměli třeba hm, tím ohrozit jejich život, neměli bychom je za to trestat. Ale na druhé straně máme celou řadu informací o tom, že klienti, uživatelé velice často pomáhají obětem. Takže i to bychom měli mít na paměti. A prostituce. Tady te, ta norma je o obchodování, ne o prostituci. To je úplně jiné téma. V některých zemích máme i zákonou e, prostituci, v některých je nezákonná a my se snažíme vyhnout se právě tomu tématu prostituce, pokud to vůbec šlo a mm, tato norma se zaměřuje pouze na obchodování s lidmi, respektive obětmi. Děkuji, tím jsme uzavřeli rozprávu a i děkuji paní mm, Svensonové spolupředsedající a e, chtěla bych vyzvat pana mm, ministra, aby se posadil vedle mě a děkuji, že jste měli strpení pár minut, protože jsme přetáhli. Kolegové, tím se dostáváme k dalšímu bodu programu. Prosím, pokud někdo chce si vést nějaké privátní konverzace, tak venku. A dovolte, abych přivítala za výbor Libe zde pana ministra Bateleta, který je ministrem, ne, tedy státním tajemníkem eh, pro rozpočet migraci, eh, migrační politiku, rodinnou politiku a eh, federální instituce, tedy široké portfolio. Kolegové, víme, jak důležitá je migrační a asilová politika v naší agendě a v příštích měsících, nadcházejících měsících budeme diskutovat o některých klíčových aspektech. Doufujeme, že některé z nich budou uzavřeny za belgického předsednictví v nadcházejících šesti měsících a již jste obdrželi první nástěn a bez dalších průtahů na, dám hned slovo panu ministrovi, prosím. Merci, merci, mám la Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám také chtěl poděkovat za přijetí v tomto výboru. A možná bych také připomněl, aby se to sama připomněla, do jaké míry asilová politika, politika přistěhovatelství má velký význam, je to velice citlivá věc. Víme, že je to věc, která vyvolává četné debaty jak na evropské úrovni, tak také na evropně národní. Takže já si myslím, že je velice důležité na počátku předsednictví ukázat, jaká je linie, Belgi- linie belgického předsednictví, jaké věci bychom chtěli především řešit během našeho předsednictví. Samozřejmě bychom také chtěli říci, že naše předsednictví kontinuálně navazuje na předchozí předsednictví a také pokud jde o věci asilu a přistěhovalectví, tak existuje celá řada důležitých textů. Například tady máme Lisabonský program politika, společná politika evropského asilu do roku 2012. Takže to jsou vlastně takové rámcové texty, které budou provádět politiku belgického předsednictví. Politiku, kterou budeme provozovat, abychom dosáhli našich cílů. Evropský parlament samozřejmě Lisabonskou smlouvou obdržel rozšíření svých pravomocí a parlament je tedy velice důležitým hráčem v této věci eh, se všemi těmito citlivými body, s těmito signály, které máme vyslat a s těmi záležitostmi, které bychom měli do celého textu zapracovat a potom samozřejmě také při provádění politik v oblasti azylu a přistěhovalectví. Z tohoto důvodu bych chtěl připomenout, že já jakožto předseda rady chci velice vstřícně spolupracovat s vaším výborem, tak abychom mohli dostatečně často jednat, abychom mohli společně pokročit vpřed, protože musíme mít společný cíl. Společným cílem je samozřejmě společná asilová politika eh, do roku 2012 a abychom toho dosáhli a aby se náš závazek stal skutečností, tak potřebujeme spolupráci mezi našimi evropskými institucemi. A v této línii bych se chtěl do tohoto postupu také zapojit. Jaká jsou velká témata, která bychom chtěli v rámci našeho předsednictví zpracovávat? Jsou zhruba čtyři. Harmonizace v oblasti azylu, řízení legální imigrace, boj proti nelegální imigraci a potom také politika integrační. Já si myslím, že všechny tyto priority naznačují, do jaké míry si přejeme vyváženou politiku v této oblasti. Politiku azylu a přistěhovalectví, která by jaksi měla vzájemně propojovat všechny tyto prvky Měla by to být konzistentní politika, jednak pokud jde o legální imigraci, ale i pokud jde o nedovolené přistěhovalectví a politiku integrace. Všechny tyto body by se měly vzájemně propojovat eh, v rámci evropské asilové a přistěhovalecké politiky. Pokud jde o oblast azylu, tak eh, máme eh, společný evropský azyl do roku 2012, to je náš velký cíl. A dále máme šest eh, legislativních textů, které jsou zatím rozpracované a víme, že budeme možně pokročit zcela konkrétně v rámci belgického předsednictví v celé řadě těchto textů, tak abychom opravdu mohli dospět k určitému posunu v tomto rámci, v rámci toho společného asilového balíčku. A pokud jde o směrnici Eurodac, dlouhodobí rezidenti, kvalifikace, takže v rámci těchto legislativních iniciativ se posuneme vpřed tak, abychom eh, zvládli tuto první etapu, pokud jde o vytvoření společné azylové politiky do roku 2012. A dále tady máme související texty, pokud jde o, o celý ten postup a uh, směrnici o přijímání. To jsou věci, které jsou velice zásadní, jsou velice důležité a je potřeba, aby i tady jsme dosáhli velkého posunu. A e, doufáme, že k tomu dospějeme, že se nám možná nepodaří to zcela uzavřít, ale je potřeba na tom i nadále pracovat. E, je tady horizontální rozměr těchto textů a jsou velice důležité. Myslím si, že když budeme pokračovat v dobré spolupráci, když budeme dostatečně jednat, tak se nám podaří dospět k pokroku v těchto čtyřech textů, které představují takovou první etapu v tom celkovém balíčku eh, směrem k dosažení eh, toho cíle do roku 2012, tedy toho společného evropského režimu pro oblast azylu. Potom eh, legální přistěhovalectví. Víme, že text k jednotnému povolení už byl dlouho diskutován. Víme také, že komise tady předloží návrhy, pokud jde o sezónní práci. A já si myslím, že v této věci za belgického předsednictví také zaspějeme k pokroku, posuneme se vpřed v těchto velice důležitých věcech, které se týkají legální migrace. Samozřejmě eh, pracovníci eh, ICT a sezónní pracovníci jsou důležitým tématem a komise se zavázala k tomu, že předloží eh, v září důležité návrhy. Vedle tohoto společného asilového režimu a vedle dovoleného přestěhovatelství. Tady máme boj proti nelegálnímu přestěhovalectví. Tam bychom chtěli také pokračovat. Víme, že se bude diskutovat opět o roli Frontextu a i tady bychom se měli posunout vpřed. Eh, tedy pokud jde o boj proti eh, nedovolené přestěhovalectví, tak tady máme readmisní programy, programy návratové a máme tady politiku, tedy celkovou boje proti nelegální imigraci a my v tom budeme pokračovat. další velice důležitá věc v rámci belgického předsednictví je otázka eh, nezletilých bez doprovodu a víte, že závěrem španělského předsednictví byl předložen text ze strany komise. Diskutovali jsme o tomto textu také v radě a během belgického předsednictví bychom chtěli uspořádat konferenci na toto důležité téma, které se týká z doprovodu. Víme, že to je velice citlivá problematika, velice obtížná záležitost, ale Rozhodně bychom si chtěli vyměnit zkušenosti o dobrých postupech v Evropě, pokud jde o nezletilé bez doprovodu, tak abychom i v této věci se dostali dopředu. Poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je externí rozměr přistěhovalectví a azylu. Jsou to otázky, které souvisí s naší zprávou a spoluprací, eh, pokud jde o spolupráci tedy s Ruskem. Týká se to všech jednání v oblasti víz, uvolnění vízového režimu. A za našeho předsednictví by si Belgie přála věnovat zvláštní pozornost Bosně a Albánii. Víme, že tady byly vyslány expertní mise ze strany Evropské unie a v tuto chvíli čekáme, jakým způsobem to vše dopadne, tak abychom se mohli uh, ubírat dále v této záležitosti. Je to velice důležitá otázka pro Evropský parlament, já to vím. Váš signál jsme přijali, pochopili a budeme se snažit na této věci dále pracovat. Závěrem, tak abychom se mohli věnovat také otázky výmě, otázkám výměny. našem eh, předsednictví máme určitou vizi a chtěli bychom vyslechnout poselství Evropského parlamentu, který si tedy přeje mít globální přístup eh, k migraci a azylu. A tomu chceme vyhovět tím, že tady máme vlastně eh, ten společný cíl do roku 2012. Chtěli bychom co nejvyváženější politiku přistěhovatelství a azylu ale chtěli bychom se samozřejmě také posunout před, pokud jde o dovolené přistěhovalectví. Eh, chtěli bychom tady mít jednotný názor mezi členskými státy, to je to samozřejmě dublinská, dublinské jednání a chtěli bychom dospět k velké harmonizaci v oblasti azylu. Týká se to boje proti nedovolenému přistěhovalectví. Chtěli bychom posunout před záležitost Frontexu a také pokud jde o integrační politiku to bychom chtěli během belgického předsednictví také řešit. Takže to jsou cíle, které jsou ambiciózní a já si myslím, že dobře reagují na signály Evropského parlamentu, na stanoviska Evropského parlamentu, na přání parlamentu, pokud jde o asilovou politiku. A skutečně si přejeme vyvážený program tak, aby eh, jsme reálně uskutečnili společnou politiku v oblasti asilu a ji v Evropské unii. Um, uh, Děkuji, mám tady několik žádostí o slovo. Navrhuji vždycky tak eh, dva, tři dotazy dohromady a poté vás požádáme, abyste na ně zareagoval. První na seznamu pan Dias Demera. Děkuji paní předsedkyně, děkuji i panu státnímu tajemníkovi. Já jsem pečlivě sledoval, jaké jsou priority belgického předsednictví a musím k tomu říci, že hm, jste i vy hovořil o integraci, ale vy jste to dál nerozvinul, asi protože víte stejně jako já, že integrace není v kompetenci společenství. Chtěl bych vám říci, že a já bych rád, abyste já bych chtěl ještě vyjádřit eh, zklamání nad tím asilovým balíčkem. My zde máme kompromis na rok 2010 a teď se hovoří o roce 2012. Já vím, jaký je problém s Eurodakem a tak dále, ale v každém případě bychom měli mít společnou asilovou eh, politiku již v roce 2010 a ne 2012. Další, co mě zneklidňuje. Eh, Eh, chci vědět, v čem spočívají ty eh, imigrační nebo migrační mise v těch třetích zemích. Co to je v tom belgickém programu? Především to chci vědět, poněvadž zde by mohlo dojít ke kolizi s těmi styčnými úředníky, které jsme rozmístili ve třetích zemích a jich hodně, asi 32. A zároveň bych chtěl vědět, jak by to mohlo ovlivňovat eh, jejich práci, eh, protože ti to styční úředníci mm, poskytují informace Frontexu. A mm, takže bychom chtěli, jak to je. A potom eh, s závěrem ještě, pane tajemníku, chtěl bych vědět, pokud jde o nařízení Frontex, jaké iniciativy má na stole belgické eh, předsednictví. Jaké nové kompetence budou dány Frontexu v tomto novém nařízení? Děkuji. Um, next on my list. Děkuji. Dále pan Romero Gomez a poté paní Wikstrom a poté požádáme pana státního tajemníka o odpověď. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, mm, panu tajemníkovi. Paní Romero, já omezím opět dobu, eh, protože mám deset žádostí o slovo a teď ještě odpovědi pana ministra, takže prosím vaše dvě minuty. Respektujte. Děkuji. Já chci poděkovat za objasnění eh, belgického programu v této oblasti. Já se chci zeptat eh, za prvé význam, který přičítáte větě, kterou jste použil, když jste hovořil o zneužívání azylu. Co to má znamenat? Protože eh, my jsme ještě nevyřešili naši společnou politiku a možná máme některé země, které mm, eh, ano, eh, mm, Eh, to eh, vyřešili, ale v globálu Evropa nemůže být hrdá na svoji azylovou politiku. Takže já se ptám, jaký význam dáváte té větě zneužívání azylu. A za druhé eh, vám chci poděkovat za vysvětlení té cestovní mapy. Ale především pokud jde o řízení, postupy, mm, mm, v té dokumentaci tam hovoříte o tom, že v azylové politice je vaší mm, prioritou to řízení a já se ptám, jaké jsou ty horizontální aspekty, které eh, eh, spožďují přijetí té eh, směrnice o asilovém řízení. A dále další otázku mám na tu společnou imigrační politiku, protože doposud my jsme měli ten pakt pro imigraci, ale podle informací, které máme, hm, to je pod, pro, pouze pro ty společné repatriační lety pro nic více. A já se ptám, zda ta společná imigrační politika, ke které jsme neměli moc informací, zdali zde vy plánujete nějaké iniciativy navíc. Děkuji. Uh, Děkuji. A nakonec paní Wikström, poslední v tomto kole. Děkuji za slovo. Za prvé bych chtěla poděkovat státnímu tajemníkovi, že nás navštívil a že zde pohovořil. Uh, Myslím si, že máme velice vysoká očekávání zde v parlamentu a těšíme se na úspěchy belgického předsednictví. Také vám chceme popřát mnoho úspěchů. A to jak eh, v práci eh, s námi, tak v práci s komisí. Hovořili jsme o Eurodaku, o, Dublin, o Dublinu a o dalších otázkách. Myslím si, že zde jsme v takové fázi, že bychom mohli postoupit vpřed. Nicméně máme velké obavy které se týkají dvou eh, důležitých směrnic. Směrnic o přijímání a směrnic o postupech azylového řízení. Já se trošku bojím, že zůstanou stranou. A mám eh, velké obavy, že si jenom tak vybíráme to, co se nám zrovna líbí. A to si myslím, že není eh, dobrá cesta. Myslím si, že bychom neměli na tyto směrnice zapomínat. Jsou to velice důležité směrnice a pokud je vynecháte, tak to vlastně bude do budoucna mít eh, špatný vliv. Eh, neměli bychom zapínat na humanitární aspekty všech těchto otázek. A trochu se bojím, že můžeme cestou postrácet ty humanitární aspekty. A z toho důvodu bych vás chtěla požádat, chtěla bych na vás apelovat, abyste brali tyto otázky vážně buďte tak laskaví a vypracujte cestovní mapu, vypracujte harmonogram, který se bude týkat těchto dvou směrnic, aby i parlament si podle toho mohl uh, připravit práci. To znamená, je to ta směrnice o postupech azylového řízení a směrnice o přijímání. E, když ví, víme, že až se budeme věnovat těm čtyřem textům, tak eh, budeme, vlastně bude to lepší, abychom si dokázali naplánovat eh, práci. Takže je to na vás určitá výzva. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní, pane státní tajemníku. Děkuji za tyto první otázky. Možná bych nejprve odpověděl panu eh, Diaz de Mera. Doufám, že to jméno vyslovuji správně. Je pravda, že jsem hovořil o integraci. Je to velice důležitá politika a Evropská unie tady nemá přímé pravomoci, ale je to ehm, společná akce, která v této oblasti je rozvinutá, má se dále rozvíjet a E, imigrační politika vlastně nemá smysl, pokud tady nemá také zaměření na integraci. Nemůže fungovat správně. Hovořil se také o záležitosti Frontextu. Samozřejmě víme, jakým směrem bychom se tady měli ubírat, víme, e, jaký pokrok bychom měli dosáhnout, měli bychom posílit Frontex a měl by se vlastně e, oddělit, měl by být nezávislý tak, aby na úrovni Frontextu by tyto věci mohly být správně Eh, zpracovávány a řešeny. Ale tuto celou záležitost musíme vidět globálně, vyváženě a je tady ten prvek boje proti nelegální imigraci, eh, potom je tam ta integrace a tak dále, ale také jsem poslouchal paní ostatní řečnice a jsou tam další části, které spíše souvisí s asilovou politikou, se směrnicí eh, o procedurální a to je také velice důležité. A já si myslím, že tady bychom co nejrychleji měli pokročit v této věci a vždy samozřejmě musíme být na zřeteli tu, eh, ten společný cíl, společnou asilovou politiku do roku 2012. To je důvod, proč už nesmíme ztrácet žádný čas a proto bych chtěl říci, že tady vidíme skutečnou možnost pokročit, i pokud jde o tuto první etapu. Ta samozřejmě také musí být vyvážena Eurodax, výměna informací, Dublin a ta politika, kde se to vše eh, jak si snaží namixovat, dosáhnout té vyváženosti mezi zodpovědností a také solidaritě vůči eh, zemím, eh, které tady vyvíjí velký tlak. A jde tedy o harmonizaci, také pokud jde o kvalifikaci Jde o to, jakým způsobem už můžeme pokročit v rámci této první etapy, kdy se vydáme tím správným směrem. Takže pořád tady ještě zůstává ta část, která souhlasí eh, s směrnicí o eh, přijímání a o, jsou procedurální směrnicí a já si myslím, že bez toho bychom nemohli mít politickou schodu za belgického předsednictví, které doufám, že dosáhneme. Ale musíme samozřejmě neustále zdůrazňovat globální povahu této společné asilové politiky, kterou máme mít do roku 2012. Eh, paní Romero López tady zmiňovala také to, o čem tady hovořil náš pan, nebo o čem hovořil náš pan premiér. Belgie na počátku tohoto roku v rámci uvolňování vízového režimu musela čelit eh, velké části, eh, tedy velkému množství žádosti z těch zemí, kde došlo k tomu rozvolnění vízového režimu a hlavními oběťmi tohoto kroku byly samotné oběti, protože oni měli špatné informace ve svém státě původu, požádali o azyl u nás, ale postup uvolnění víz byl uh, uplatněn za jiným uh, účelem Jde o to, aby některé osoby eh, nezneužívaly dobrou vůli některých jiných osob, nebo zneužili tu dobrou vůli a poskytovali špatné informace, protože toto mělo dát lepší přístup k sociální ochraně, přístup k práci. Tak to bylo za to vydáváno, ale tak to nebylo. A ty osoby si to myslely a proto se obrátili na Belgii, takže to je důvod, proč musíme opravdu klást důraz na to, aby v tom novém postupu rozvolňování vizového režimu eh, tam byla určitá eh, informační kampaň, tak aby ty osoby eh, v tom zemi, kde dojde k tomu rozvolnění vízového režimu, měly informace, aby tady byla informovanost a to Eh, nejaktuálnější informace, aby byly k dispozici tak, aby tyto osoby nebyly zneužívány jinými osobami, které jim budou poskytovat falešné informace, eh, povede to k tomu, že ty osoby se vydají do jiné země, budou tam doufat, že budou mít nějaké, nějakou ochranu nebo různé výhodné podmínky, které ve skutečnosti mít nebudou. Takže to je důvod, proč musíme tady postupovat velice obezřetně. Je důležitý monitoring komise, tak aby se sledoval celý tento postup rozvolňování vízového režimu, tak aby to vše probíhalo co nejlépe. A čím lépe bude probíhat to rozvolňování výživového režimu, tím lepší to bude pro Evropskou unii, pro země původu, ale především pro osoby, které žijí v těch zemích původu tak, aby eh, v tom svém očekávání. Velice děkuji. Dále paní Sargentine, pan Tavares a pan Klas. Každý má dvě minuty. Pan Sargentine, prosím. Paní Sargentini. Meneer Wathelet, ik las... Uh za slovo. Eh, pane Vatele, já jsem si přečetla zprávu belgického předsednictví o asilu a nyní jsem si ještě vyslechla vaši prezentaci a mám dojem, že se snažíme připravit ten asilový systém do roku 2012, ale nejsme si jistí, zda se nám to podaří. Já jsem z, vašich úst neslyšela, že do prosince zde bude nový návrh, který se bude týkat třeba Dublinu. Myslím si, že by bylo dobré, pokud by tomu tak bylo, protože parlament na to čeká a nejenom parlament. Eh, také třeba ti Afgánci, které jsme odeslali do Řecka, na to čekají. To znamená, já bych se chtěla zeptat na tento dokument, na tuto zprávu. Dále je zde otázka eh, do, dokumentů, pardon, dohod se třetími eh, zeměmi, dále se očekává summit s Libií na podzim. A také bych chtěla upozornit na to, co se stalo minulý týden. Asi 400 Eritrejců se pokusilo dostat do Itálie a byli však byli opět posláni do Eritreji. Nicméně tedy to byl určitý úmysl nebo záměr, ale neví se, zda to tak to bude. To znamená, Eh, měli bychom se také podívat na eh, tyto případy. Máme zde v Evropě, máme zde stárnoucí populace a potřebujeme nové občany, potřebujeme nové lidi. Já jsem eh, slyšela tedy mnoho slibů, ale možná ne, nejsou příliš konkrétní. Možná byste ještě mohl vybrat některé konkrétní věci a říci, jaké věci budou ze strany Rady do, roku, do prosince 2010. Děkuji. Nyní pan Tavares a pak pan Klas. Thank you, Madam President. Um... Paní předsedkyně, um, můj kolega Cornelius se také zeptá na některé otázky za naši skupinu, takže já se omezím na otázky uprchlíků a znovu usídlování, což je téma, kterému se zde ve výboru věnuji a také jsem připravil na toto téma zprávu. Uh, tato témata jsem nenašel mezi prioritami belgického předsednictví. Chtěl bych vás proto upozornit na tato témata. My na nich eh, pracujeme už několik měsíců a e, dosahujeme velké schody zde v parlamentu na toto téma. E, už dvě zprávy byly v květnu schváleny s velkou většinou. Bylo tam asi 500 hlasů pro a máme určité návrhy, určité myšlenky, které se mají týkat zřízení zvláštní jednotky pro znovu usídlování. Možná by to mohlo být v rámci institucionálního systému Evropského úřadu, Evropského podporného úřadu pro otázky azylu EASO. A doufáme, že rada bude otevřená eh, dialogu na toto téma Myslíme si, že to je téma, které se, pardon, že to je pro, problém, který se objevuje a na který již bylo upozorněno v několika zprávách. Jedná se o velice závažnou otázku a pokud Evropa nebude dělat to, co by měla, měli bychom znovu usídlit, nebo my znovu usídlujeme asi pět tisíc obyvatel, zatímco jiné země mm, usídlují asi 80 tisíc obyvatel. A pokud eh, bychom tedy měli splnit ty naše sliby. Eh, je důležité tedy, abychom tyto otázky řešili na globální úrovni, na vyšší úrovni a já bych na to vás chtěl ještě upozornit a doufám, že se to také stane jednou z priorit belgického předsednictví. Děkuji a nyní pan Klas, poslední v tomto kole. Ehm, eh, děkuji. Pro mě bylo trochu překvapivé slyšet, že belgické předsednictví chce bojovat s nedovolenou migrací. Proč to pro mě je překvapivé? Protože během minulých deseti let vypadala belgická politika tak, že spíše podporovala nedovolené migra- migrace místo, aby proti tomu bojovala. A v této chvíli eh, probíhá velká eh, kampaň vlastně eh, regularizaci těch nedovolených migrantů. Dnes je tady asi 10 až 12 tisíc eh, uznaných, eh, schválených žádostí a všichni tito cizinci v podstatě byli odměněni eh, povolení k pobytu a to trošku je proti, proti podmínkám, které se týkají Schengenu, kterých se týkají ochrany vnějších hranic. A mě by tedy zajímalo, Jaká konkrétní opatření chcete učinit, jaká konkrétní návrhy budete mít na radě eh, pro omezení nelegální migrace? Protože co se týče Belgie, tak to bude dost novinka. A nyní, co se týče dovolené nebo legální migrace, tak eh, to jste označil za jednu z klíčových priorit. Chcete eh, tuto dovolenou migraci posílit? Také jste řekl, že je to zejména z důvodu demografické demografických problémů. Je důležité, abychom podporovali migraci pracovních sil, také je zde otázka sjednocování rodin. Eh, ale v současné době v Evropě máme 25 milionů nezaměstnaných a co budou dělat tito nezaměstnaní? Hovoříte o tom, že musíme reagovat na potřeby pracovního trhu, ale nevím, zda to nakonec nebude mít negativní dopad. Hovoříte zde také o jednotném postupu, která má pracovat, která má fungovat celé Evropské unie pro pracovní povolení. Jak zabráníte tomu, aby těto lidé přicházeli do zemí, kde vlastně nejsou zapotřebí na pracovním trhu? Děkuji. Možná tedy na otázku paní uh, eh, Argentíny. Ona chce, abychom postupovali co nejrychleji a abychom pokročili ve všech legislativních eh, iniciativách eh, které přijmeme. A já doufám, že s námi tady bude spolupracovat. Eh, jsem z toho potěšen. Jasně jsem tady naznačil priority belgického předsednictví. Zmínil jsem ty čtyři texty, které eh, podle mě budou představovat eh, silný pokrok za belgického předsednictví. Takže nevím, jestli bych tam měl být ještě jasnější, pokud jde o načasování a pokud jde o legislativní cíle za belgického předsednictví. Potom bych chtěl poděkovat panu Tavare Sovi za jeho otázku. Já vím, eh, že otázka eh, znovu eh, usídlování je pro ně velice důležitá, je zpravodajem k takové zprávě. A tato věc, jsou to věci, které se často opakují, pokud je o znovu usídlování a je tady, komise by tady měla k tomu předložit návrh a je pravda, že Belgie Eh, se účastnila eh, tady toho znovu usídlování, těch projektů v té věci, návrhu A já vím, že toto je oblast, která je velice důležitá a která je velice důležitá i pro Evropský parlament. Potom otázka pana Klásem Belgie je jedním z nejaktivnějších eh, partnerů Frontextu, pokud jde o boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a my tam samozřejmě se nebráníme z odpovědnosti. Naopak eh, víte, že Evropská unie v budoucnosti bude čelit demografickým změnám a Belgie, ale ani ale i Evropa budou muset čelit takovým eh, demografickým změnám v budoucnosti a bylo by nezodpovědné, kdybychom je přehlíželi tyto výzvy a neřešili to na evropské úrovni. Um, Děkuji pro vaši informaci, kolegové. Mám osm dalších žádostí o slovo a uzavírám tímto seznam a pokud eh, E, všichni se budou chovat stejně disciplinovaně jako předtím a pan minister také, tak se nám to podaří do 11. Pan Jakolíno, paní Guillaume a pan Busutil, to je další várka, tří, pan Jakolíno. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já zde chci přivítat pana ministra, a, <clears throat> který Eh, má na starosti i tu otázku eh, řízení migračních toků a solidaritu. To je něco, co se specificky zmiňuje ve stokholmském dokumentu a my bychom chtěli, abychom se <clears throat> tomuto uspůsobili ve své činnosti. Velice stručné připomínky a dvě otázky. Zde byste citoval dvě směrnice především, a to je směrnice o užívání sezónních pracovníků ze třetích zemí a potom je to směrnice eh, o eh, eh, tedy jejich využívání na trhu práce. To je hodně propojeno s našimi požadavky, požadavky trhu práce, což jsou hm, požadavky, které jsou i podmiňovány stárnutím evropské populace, našich občanů. Takže já si myslím, že toto je nějaký cíl, který by bylo možné nějak i... Mikrofon se vypl. Omlouvám se. Eh, takže já se ptám, pro belgické předsednictví. Co to znamená solidarita, tedy autentická solidarita, eh, protože všechny státy musí reagovat na ty tlaky imigrace, nezákonné imigrace a mají i proto eh, smlouvy o spolupráci. Ale já se ptám, kdy eh, E, skutečně se budou aplikovat v Evropské unii tyto smlouvy, protože e, musí si všichni uvědomit, že to není pouze problém Itálie, Malty a Španělska, ale celé Evropské unie, takže to není nějaký jenom sen, vzdálený cíl, ne, to je realita, konkrétná, konkrétní realita. E, pokud skutečně chceme Eh, eh, přejít od toho systému, kdy máme oddělené jednotlivé smlouvy a chceme přejít ke skutečné spolupráci v Evropské unii, tak toto musíme realizovat. Děkuji, pane Jakolino, paní Guillaume. No, děkuji. Byly tady různé otázky, které se týkaly azylového balíčku. Eh, říkal jste, že je to pro nás zajímavé. Ano, já se k tomu ale ještě jednou vrátím. Pokusím se být velice pragmatická a přímá. Já si myslím, že jsme dobře pochopili, jak pro některé členské státy je důležité, stejně tak jako pro Belgii, eh, abychom postupovali velice rychle, abychom uzavřeli některé texty. Ale musíme si uvědomit, že některé z těch textů možná budou uzavřeny, ale některé nezvládnete. Eh, za období eh, do roku 2012. A je tady problém, že dojde k určitému rozštěpení tohoto balíčku a potom to bude naprosto nevyvážené a nebude to opřeno o nějaké základní texty, ale o nějaké texty, které vyplývají z těch základních eh, textů a eh, ve francouzštině tomu říkáme zapřáhat vůz před koně. Eh, takže vlastně to povede k určitému interpretaci asilu, že vlastně se to bude trochu zkreslovat. A já mám z toho špatný pocit, jsem zpravodajkou k té směrnici o asilovém řízení a Eh, tam by se mohly opakovat stejné chyby jako v té první fázi, eh, kdy se dopracovával tento text. A eh, realita je někdy mnohem triviálnější, protože členské státy nebo alespoň některé z nich, kladou velký důraz na administrativní a finanční náklady, které souvisí s texty toho asilového balíčku. Eh, takže tady si můžete udělat představu, jak velkou hodnotu má ochrana lidských práv. Eh, já jsem pochopila, že vy tady máte určité, určitý harmonogram pro vaše předsednictví k některým textům, zopakoval se to, ale mějte tady o jednu horizontální otázku, kterou tady zmínil ještě jiný řečník. Komise tady eh, dělala některé konkrétní věci, pokud jde o ty horizontální otázky, a z toho vyplývá, že to jsou důležité otázky, ale vlastně ta realita tomu, jak si nebo neřeší stejnou realitu, takže těžko je možné tady mít nějaký celkový základ, který by umožnil dobrého, kvalitního pokroku. Já nevím, jestli jsem, eh, jestli jsem srozumitelná předsedkyně mě už zastavuje. Velice děkuji. A poslední pan Simon Busotil. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře. Já odpovídám za rezort, který se týká Frontexu. A já doufám, že do konce tohoto roku dosáhneme určité dohody, určitých eh, závěrů. Chtěla bych se zeptat, jak to vypadá na radě, co se týče Frontexu a jak, v jaké jsme fázi, co se týká možností toho, aby Frontex nakupoval svůj vlastní majetek, protože eh, rada má vizi, eh, aby tedy se Frontex stal určitou novou pohraniční agenturou. Také bych chtěla ještě navázat na otázku kolega Jakolíneho, který hovořil o solidaritě. Azylový balíček spočívá na, právě na principu solidarity. Nicméně nejedná se pouze o, pouze o solidaritu s azylanty, ale také o solidaritu s těmi členskými státy, které v současné době nesou nepřiměřené břímě, které se týká právě velkého přílivu migrantů. Ve své prezentaci jste v podstatě neřekl vůbec nic o tomto druhém aspektu aspektu solidarity. A z toho důvodu bych se chtěl zeptat na to, jaké máte plány, jaké má belgické předsednictví plány v tom, jak tedy zlepšit solidaritu s těmito zeměmi, které nesou nepřeměřené břemeno. Děkuji, říká paní předsedkyně. Pane státní tajemníku, máte slovo. Eh, otázka pana Jakolina a pan Bozutil, pokud jde o otázku solidarity jako takovou. Já si myslím, že Dublin, Dublin je jedním z mechanismů, jak řešit tuto otázku solidarity, tedy to, že když je některý členský stát pod tlakem, tak jaké jsou podmínky pro to, aby se řeklo, že stát je pod tlakem a potom jaká jsou uh, možnosti solidarity, jaká, jaké jsou mechanismy solidarity, které můžeme přijmout. Uh, Hovořilo se tady například o Maltě a o mechanismech solidarity, které tady byly eh, podníceným. A Dublin potom má také celou řadu dalších opatření v oblasti solidarity, ale také Evropský fond. Jsou to mechanismy eh, podpory v rámci Frontexu, jsou to otázky podpůrné eh, kanceláře, která by tady měla také fungovat. A měla by tedy uh, poskytovat solidaritu, pokud jde o zvládání těchto otázek, které se týkají migračních toků. Jinak si ale myslím, že otázka solidarity musí být sledována v souvislosti s otázkou zodpovědnosti. Tedy musíme usilovat o větší harmonizaci v oblasti azylu a zároveň tady musíme užívat mechanismus solidarity. Tento mechanismus nebo tyto mechanismy musí být uplatňovány v prostoru, kde se uplatňují stejná pravidla stejným způsobem e, v Evropě. A všechna tyto témata musíme vnímat ze stejného pohledu, stejným způsobem, to znamená diskuze o solidaritě musí být propojena s diskuzí o zodpovědnosti. Ty, člen, ty státy, které jsou pod velkým tlakem, a tam musíme samozřejmě ten tlak analyzovat a zároveň vyvinout co největší solidaritu. A tam může mít nejrůznější podoby, ale zároveň musíme usilovat o největší harmonizaci otázek azylu v Evropě, v Evropské unii, tak abychom vytvořili větší důvěru mezi různými státy, abychom stejně nahlíželi na azyl a abychom eh, stejně přistupovali k solidaritě, k opatřením solidarity, které máme přijmout. Není to samozřejmě jednoduché, není to přehledné, je to velice jemná souhra mezi mechanismem solidarity a zodpovědnosti. Pokud je o Frontex, eh, a já už jsem to říkal a doufám, že naše předsednictví tady dospěje k velkému pokroku ve Frontexu, eh, jde o vlastní zdroje, vlastní prostředky, disponibilita uh, úředníků tak, aby Frontex mohl co nejlépe, nejúčinněji pracovat a já si myslím, že tady jsem rád, že můžeme spolehnout na velkou spolupráci Evropského parlamentu v této věci. Otázka paní Guillaume. Eh, říkala jste, že eh, v rámci té první etapy těch souvisejících návrhů, které předkládáme, se zaměřujeme především na otázky povinností nebo hm, závazků. A já si myslím, že ty eh, texty, které se týkají dlouhodobých rezidentů nebo kvalifikace, tak to nejsou texty, které by měly charakter povinnosti. Takže já si myslím, že tady musíme mít opravdu co nejvyváženější přístup v rámci této první etapy a v rámci Eurodaku, Solidarity, eh, zodpovědnosti Dublin a potom je tady samozřejmě ta harmonizace, eh, pokud je o dlouhodobé rezidenty, o kvalifikaci. Takže tady skutečně musíme být vyvážení a musíme mít jasnou linii, kterou tady chceme zaujmout, ale musíme mít na paměti, jak jsem už opakoval, vždy Vždy tady musíme mít na paměti, že chceme pokročit vpřed, pokud jde o, uh, tu admisní směrnici a admi, eh, směrnici o asilovém řízení. Tam možná nejsme tak daleko jako v jiných textech, ale musíme skutečně zvládnout dobrý krok, dobrým směrem, tak, abychom co nejkonkrétněji se přiblížili k tomuto cíli roku 2012 a abychom zvládli tu první etapu, nebo zahájili ji aspoň, která je velice důležitá. Potom eh, pan Jacolino, ano, Máme tyto tři texty, už jsem to říkal, to jsou naše priority během belgického předsednictví, eh, to jsou pracovníci ICT, sezónní pracovníci, eh, to jsou věci, které chceme posunout před za belgického předsednictví. Děkuji a teď posledních pět řečníků dohromady v jednom kolečku, protože musíme sledovat čas a bude to. Mrs. Jimenez, Mrs. Keller, Mrs. Ernst and Mrs. Mrs. Angelili, you have the floor. Paní Angelili, jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu státnímu tajemníkovi Zdá se mi, že jsem pochopila, že vy jste potvrdil, že belgické předsednictví se zaměří hlavně na větší rozdělení odpovědností mezi členské státy a také se zaměříte na i větší rozdělení ehm, povinností, pokud jde o eh, znovu osídlování a reintegraci. Takže to my vítáme a chceme, aby ta politická vůle vedla ke konkrétním výstupům. Dále vám chci také poděkovat za eh, vaše úsilí urychlit tu agendu o mm, mladistvích bez doprovodu, což je priorita belgického předsednictví. A teď závěrem otázka. My jsme málo diskutovali eh, o my jsme právě diskutovali o směrnici o obchodování s lidmi a my jsme také zdůraznili, jak je důležité zde aplikovat princip non-refoulement, pokud jde o oběti eh, obchodování. Takže je možné jim dát povolení k pobytu těmto obětem obchodování. Já chci znát váš názor i k tomuto bodu. Děkuji. Pani Paní eh, Jiménez. Dobrý den, já chci také poděkovat státnímu tajemníkovi, že přišel eh, hovořit o tomto významném tématu, tedy azyl a imigrace chci vám říci, stejně jako kolegové někteří, že jsem ze Španělska, tedy země, já jsem z Andaluzie dokonce konkrétně, kde my hodně trpíme Téměř každý den trpíme problémem nezákonné imigrace. Před pár dny v Granadě například, tak eh, tam i eh, několik lidí tedy zemřelo, z toho eh, děti, a, mm, kteří se snažili tedy přistát na to pláž, kde kam my normálně chodíme se bavit a koupat. Takže proto apelujeme na tu solidaritu a můžeme hovořit sice o tom do nekonečna, ale pořád nic konkrétního. A já si myslím, že ano, my ehm, potřebujeme mm, informo. My, my víme, které ty země jsou nejvíce postižené. To přece všichni vědí, když to čtou denně v novinách. A co je třeba, mm, a zde mm, chci, aby belgické předsednictví tomu dalo impuls, je třeba, aby tato solidarita evropských zemí byla reálná a je třeba prosadit prosadit všechna opatření, všechny nástroje, které teď máme, na kterých pracujeme, tak, aby země na jihu netrpěly sami tímto eh, obrovským problémem. Já eh, hodně lidí se mě ptá, abychom s tím něco udělali, především eh, lidé z těch malých vesniček na pobřeží a i, jak řekl pan Jakolín, no přece to není jenom pouze problém náš a mm, je to problém, ale který my trpíme nejvíce, takže já bych chtěla zde apelovat na všechny a na belgické předsednictví, aby na to nezapomnělo. Děkuji, paní Keller. Um, um, velice děkuji. Já chci říct, že bohužel se nejsem příliš jistá tím, že jste nám odpověděl na ty otázky, které byly položeny a mě také ty otázky zajímaly. To znamená, já se pokusím položit velice konkrétní otázky a velice bych od vás požadovala konkrétní odpověď. Za prvé, co se týče Frontexu. Zajímá mě, zda belgické předsednictví chce zahájit e, vyšetřování nebo šetření, které se týká zprávy, e, podle které může eh, Frontex porušovat lidská práva. To znamená, budete, chcete zahájit takové šetření? Pokud ano, pokud ne, proč? Dále chci navázat na otázku pana Busitela. Co si, před, co si belgické předsednictví myslí o budoucnosti Frontextu? jak jak má Frontex vypadat třeba za pět let nebo i za půl roku? A také jak chcete více chránit hranice, jak má Frontex lépe chránit hranice. Za třetí, otázka o společném asilovém systému. Vypadá to, že rada zatím je trošku proti vytváření společného, zejména Německo tam e, to blokuje. To znamená, jak to chcete překonat, jak má vypadat tak ta strategie, jak se posunou dále a jaký je harmonogram. A dále, pokud jsou zde určité problémy, tak jaké máte priority ještě, co se, které se týkají legální migrace? A naposled, eh, nebo ještě se chci zeptat, jak ty to s Řeckem. Řecko nemá eh, nějaký řádný um, korektní azylový systém, takže jak, jak, jaké s tím má belgické předsednictví plány. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní mm, děkuji paní Ernst. Děkuji. Myslím si, že harmonizace asilového práva je extrémně důležitá a to zdůraznila i moje eh, předřečnice. Německo má v této oblasti ještě určité obavy a mě zajímá, co byste s nimi chtěli dělat, jak je chcete vyvrátit. Moje otázky jsou následující. Tak za prvé, eh, ve svém programu jste formulovali zaručení vysoké ochrany v azylovém, říž, eh, v řízení, co se týče harmonizace. A ta ochrana platí pro všechny, kteří tu ochranu opravdu potřebují. Koho tím myslíte? Jak daleko tedy jdete s tou myšlenkou ochrany? Nakolik chcete tu ochranu rozšířit? Jaké formulace tedy, co tím vlastně myslí, myslíte? A druhý dotaz. A eh, eficientní politika zpětného přebírání. Chcete také pracovat na nových politikách. Mě zajímá, jak konkrétně to má vypadat. Třetí, eh, nezletilí eh, cizinci, těm bychom měli věnovat zvláštní pozornost. Co konkrétně chcete podniknout? Já si myslím, že to je zcela zásadní bod abychom věnovali zvláštní pozornost těm e, nezletilým cizincům bez doprovodu, aby měli zkrátka zvláštní ochranu, aby měli zvláštní e, jiné možnosti v tom ohledu, že budou mít možná i možnost zůstat v té určité zemi za určitých podmínek. Byly zde kladeny otázky na Frontex. Ano, já jsem zvědavá, jaké jsou vaše cílové představy Frontexu a e, jaké budou ty nově vyjednávané mandáty. Um, Velice děkuji. Chtěla bych také poděkovat eh, za všechny informace, které jsme zatím obdrželi. Jsem si ehm, zde eh, odpovídám za liberalizaci vízového režimu pro Bosnu. A protože jsme zde, jste eh, o tom hovořili, chtěla bych vás požádat, abyste se k tomu ještě vyjádřil podrobněji. Ve svém úvodu jste hovořil o tom, že to je jednou z priorit belgického předsednictví ale já musím říci, že jsem spíše zklamaná tím, jak se chová belgické předsednictví. Nemám pocit, že by se belgičané snažili tento postup eh, pro Bosnu a Hercegovinu eh, dokončit. Na začátku září zde bude zpráva, která se týká technické připravenosti obou zemí, bude zpráva Evropského parlamentu. Podle informací, které mám k dispozici, jsou tyto země technicky připraveny, nicméně ta nejnovější aktualizované znění programu belgického předsednictví říká, že ministři budou o tomto tématu hovořit až v listopadu, nikoli v říjnu. Znamená to další spoždění, další odložení. Chci se vás proto zeptat, zda nechybí politická vůle protože ten technický proces už je vlastně dokončen a teď se to trošku přesouvá spíše do politického procesu. Chci vás chci ještě říci, že loni v listopadu jsme se s radou shodli na společné deklaraci a dohodli jsme se, že budeme vlastně tuto otázku pokládat za mm, naléhavou. A já mám pocit, že vy zatím na to nejste připraveni. Nevidím tuto připravenost na vaší straně. Děkuji, říká paní předsedající. Pane státní tajemníku, máte slovo. Eh, nejprve ta otázka, kterou eh, zmínili dva řečníci, eh, obchodování s lidskými bytostmi. My jsme naplánovali konferenci v říjnu, tak abychom co nejlépe řešili stokholmský program, pokud jde o obchodování s lidmi. A děkuji paní Angelívi a paní Ed za to, že zdůraznili význam otázky nezletilých bez doprovodu. To je velice zásadní věc a nám se podaří učinit tady pokrok pokud jde o výměnu dobrých postupů v jednotlivých členských států, pokud jde o tyto nezletilé, mechanismy ochrany, eh, jak je jejich věk a tak dále. Tedy jakým způsobem chránit tyto zranitelné osoby, tedy nezletilé bez doprovodu. Paní Jiménez, ano, uvědomujeme si, že je tady problém se zeměmi, které jsou pod eh, mimořádným tlakem nelegální migrace a my bychom tady opravdu chtěli mít politiku, která bude vycházet se zodpovědnosti a solidarity, jak jsem zmínil již předtím. Paní Keller, Frontex. To už jsem říkal panu Busitilovi, chceme, aby ten text eh, pokročil, více vlastních strojů, lepší spolupráce, koordinace. Pokud jde o Frontex, tak eh, aby to bylo co nejefektivnější. Potom děkuji také za zdůraznění toho, že je důležité mít harmonizovaný systém v oblasti asilu, je to velice důležité, ale myslím si, um, a samozřejmě tady musíme koordinovat všechny instituce a Evropský parlament tam také musí hrát svou roli. A já už jsem to slyšel z mnoha míst, že je tady velká vůle dospět k větší harmonizaci do roku 2012. Jsem tím potěšen a je zásadní, abychom i nadále usilovali o tu větší harmonizaci. Potom otázka paní Ernst. Vysoká úroveň ochrany. My všichni mm, jsme podepsali eh, Ženevskou úmluvu a musíme tedy uznávat eh, statut uprchlíka a různé subsidiární mechanismy, tak, aby byla dodržována ženevská úmluva a musíme postupovat v tomto co nejharmonizovaněji v našem společném území. Potom samozřejmě budeme pokračovat v provádění uzavřených dohod Musí se samozřejmě ještě dokončit určitá jednání, například s Marokem a Tureckem, ale pokusíme se dospět co nejdále, pokud jde o readmisní dohody. Je to nezbytná součást asilové politiky. Není to samozřejmě ta nejjednodušší součást, ta nejpřehlednější, ale eh, navrátit někoho eh, bez readmisní dohody je mnohem obtížnější, eh, takže proto jsou tyto otázky tak důležité. A já si myslím, že během dnešního zasedání budete ještě také hlasovat o otázku readmisních dohod s Pakistánem a potom další řečnice, eh, uvolnění vízového režimu. Tady je pro mě obtížné vám říct něco konkrétního předtím, než budeme mít zprávu různých expertů eh, k Bosně, Hercegovině a Albánii. Je velice eh, těžké to říci, než budeme mít všechny tyto informace, abychom věděli, jestli tyto země splňují všechny podmínky. A to všechno musíme zanalizovat co nejobjektivněji s ohledem na nejrůznější závazky z různých stran, ale potom už budeme mít více jasno, jakmile budeme mít zprávu expertů komise. Thank you very much, um, Velice děkuji. Myslím si, že už eh, jsme zhruba vyčerpali náš čas. Nicméně pokud eh, chce ještě někdo položit jednu nebo dvě otázky, takže pokud ještě má někdo otázky, tak je zašleme písemně a požádáme vás o případné reakce. Chtěla bych tedy požádat kolegy, kteří mají ještě určité dotazy, aby zaslali dotazy přes sekretariát, ale musí to být pouze dotazy, které jste vlastně chtěli položit a na které se už nedostalo. Pane státní tajemníku, velice vám děkuji za dnešní prezentaci, děkuji i za vaše odpovědi a určitě vás ještě v následujícím půlroce mnohokrát uvidíme. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Budeme hlasovat o dohodě mezi Evropským společenstvím a Pákistánem. Jedná se o zpětné, je to dohoda o zpětném přebírání osob. Spravodajem je pan Čaba Sogor. Nejprve bych vám chtěla eh, připomenout, že musíte vlastně, musíme vyzkoušet to hlasovací zařízení, musíte tam vložit své hlasovací karty a ještě nevím, zda paní Grisberg se hlásí o slovo, ještě než začneme hlasovat. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručná. Vysvětlení hlasování eh, naší skupiny po dlouhém jednání, diskuzích, eh, eh, různých otázkách, v, našem, v naší skupině s kolegy a také s komisí, e, s také s komisařkou Malstromovou. Naše skupina bude hlasovat pro, protože jsme dostali potřebné záruky a závazek, dostali jsme písemné záruky a všichni byste to měli mít před sebou na stole. Jednak e, ze strany komise připomenutí eh, mezinárodní ochrany eh, státních příslušníků a potom princip non-refoulement eh, pro členské státy a potom samozřejmě to, že ta osoba nebude vyhoštěna, pokud by jí hrozilo ve své zemi původu nějaké nedobré zacházetí. A to vše tady bylo Připomenu to a nám všem velice záleží na tom, aby to nebyla pouze slova, ale aby se to skutečně dodržovalo. A vedle těchto záruk komise po dlouhých jednáních eh, také na sebe vzala důležité závazky, jednak eh, na tlak a to, jsme, to je téma, které jsme, nebo slovo, které jsme používali také v jednání eh, s Pakistánem, pokud jde o ratifikaci eh, ženské úmluvy. Komise se tady zavázala k tomu, že každých šest měsíců podá zprávu Evropskému parlamentu o provádění readmisních dohod a především pokud jde o dohodu s Pakistánem, pokud ta dohoda bude přijata. A potom také pokud jde o postup prací smíšeného výboru, a bude také Půjde také o vytvoření důležitých kontaktů s aktivními nevládními organizacemi eh, v této zemi. Komise a Evropský parlament a především eh, náš výbor LIBE máme velkou politickou odpovědnost a komise proto musí jednat, dodržovat své závazky a eh, Tyto závazky musí být dodržovány, nejsou pouze vůči členským státům, ale závazek Evropské komise je také platný vůči parlamentu a našemu výboru. To je tedy odůvodnění našeho hlasování. Všichni máte tyto věci, ty závazky komise písemně před sebou a my budeme dbát na to, aby to bylo dodržováno. Děkuji. Ještě mám další tři žádosti o slovo. Ano, nejedná se o rozpravu, ale tři, tři kolegové se chtěli vyjádřit k hlasování. Ano, eh, vysvětlení hlasování samozřejmě je po hlasování, ale protože už jsme s tím začali, tak eh, já si myslím, že můžeme pokračovat i když je to samozřejmě na posouzení paní předsedkyně, eh, jestli se tady bude vysvětlovat hlasování před hlasováním, ale zkrátka chtěla bych potvrdit, že také my po dlouhých úvahách nepředložíme naše eh, souhlasné stanovisko za zelené, pokud jde o dohodu s Pakistánem, protože to je země, kde je už mnoho úprchlíků, vlastně nejvíce na světě. A jsou tady konkrétní důvody, proč eh, provádět eh, tuto dohodu, ale ty závazky, které byly přijaty, pravděpodobně nebudou moci být zrealizovány při provádění, to znamená ty lhůty, důkazní břemeno, cestovní dokumenty, jestli tam budou vlastně eh, jakási cestovní povolení a dokonce ani velvyslanec v Pakistánu nedokáže na ty otázky zodpovědět, takže já lituji Pokud Evropský parlament eh, bude souhlasit eh, s touto readmisní dohodou, tak eh, tady nebudeme moci plně vykonávat naše kompetence, ale ani zodpovědnost, pokud jde o osud těchto osob. Ano, děkuji, pane Busutele, vidím vás. Pokud se chcete ještě někdo přihlásit o mm, slovo a chcete vysvětlit hlasování, prosím, buďte struční maximálně jednu minutu. Technická poznámka, pan Busutil pane Busutele. Paní předsedkyně, tento postup je naprosto v rozporu s jednacím řádem. Není žádný, nyní není čas pro rozpravu, nyní máme hlasovat, je to jasně řečeno v pořadu jednání a není ani chvíle na to, abychom vysvětlovali hlasování. Myslím si, že bychom měli okamžitě začít hlasovat, protože většina nebo mnoho poslanců sem přišlo právě kvůli tomu, aby mohli hlasovat paní předsedkyně. Když se někdo přihlásí o slovo, tak nevím, co chtějí říct. Vidím, že pan Kirchhoff se také hlásí o slovo, takže nejprve pan Kirchhoff, který měl nějakou technickou poznámku, poté přistoupíme k hlasování a poté bude tedy vysvětlení hlasování. Pan Kirchhoff, ano, já Myslím, že skutečně bychom vysvětlovat eh, hlasování měli až po hlasování. Rozhodně ne předtím, protože před hlasováním je pouze eh, přípustná rozprava. Já si myslím, že máme pravidlo, podle kterého se nejprve hlasuje. Paní předsedkyně, já vás eh, tedy podporuji v tom, že po hlasování by mělo následovat eh, vysvětlení hlasování. Ano, říká paní předsedkyně, nejprve odhlasujeme a poté bude stručné, stručné odůvodnění. To znamená, přistoupíme k hlasování. Takže hlasujte pro anebo hlasujte proti a zdržte se. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Odhla- eh, všichni již odhlasovali, ještě ne? Ještě chybí jeden hlas. Ano, možná je problém v hlasovacím zařízení. Eh, něco tam nefunguje. Mm, ano, už to funguje. Nyní už odhlasovali všichni? Ne, ještě jeden poslanec neodhlasoval. Nyní končím hlasování, všichni měli příležitost hlasovat. Je to schváleno, 30 pro, 22 proti a nikdo se nezdržel. Velice vám děkuji. O slovo také požádal zpravodaj kterému dám slovo jako prvnímu. Prosím velice stručně a následovat bude vyjádření eh, odůvodnění hlasování. Nyní pan Čaba Sogor, zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří hlasovali pro. Translation. Oh, sorry, there was no translation. Omlouvám se, asi nefungovalo tlumočení. Chtěla jsem jenom poděkovat všem, kteří hlasovali pro. Děkuji. Okay, that is the shortest contribution so far. No, to bylo velice stručné vyjádření. Chtěla bych ještě požádat všechny, kteří odcházejí, aby eh, nerušili. Ostatní nyní paní Ernst. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já bych ráda vysvětlila své hlasování a současně bych oznámila jedno sdělení. Tak zaprvé my jako GUNGL e jsme hlasovali proti této dohodě samozřejmě a to z toho důvodu, že má klíčové postavení pro následující smlouvy a dohody v této oblasti. A je to klíčové proto, že jde o občany a lidská práva a občanská práva zde nemají eh, ne, velkou roli Myslím si, že došlo ke kosmetickým úpravám a ty zde hrají velkou roli. My se děláme velké obavy o uprchlíky, kteří nejsou chráněni. Víme, že Pakistan nepřistoupil k Ženevské umluvě o lidských právech a nedá se ani očekávat, že k tomu dojde a že budou mít uprchlíci dostatečnou podporu. To jsem tedy chtěla dodat. Ráda bych rovněž oznámila, že společně se svými kolegyněmi a kolegy a hlavně s paní Ellen Flotre eh, jsme eh, sformulovali zprávu o menšinách, pošleme ji kolegům a ti budou mít možnost se pod to podepsat. Děkuji. Děkuji, nyní paní Guillaume, jedna minuta. Oh, eh, Jenom velmi rychle. V... Abychom se tady vy vyjádřili k tomuto textu. Za naši skupinu byla tady položena celá řada otázek, ale dostali jsme pouze málo přesných odpovědí a na rozdíl od toho, co říkala paní Grisbeck, si já myslím, že závazky, které komise podala, eh, nejsou žádným velkým pokrokem, takže já z toho nevyvozuji stejné závěry jako ona. Ty závazky mám jaksi v závorkách, v, úvozovkách a eh, Ptali jsme se na to, jak se s těmi readmisními dohodami tady bude nakládat. Nedostali jsme žádné informace o existujících eh, dohodách. Eh, snad, že to bude do budoucna, každý šest měsíců eh, k těm dohodám, které budou podepsány nyní. A já tedy musím také říci, že my tam dáme také tu minoritní usnesení. Um, a to byly tedy technické komentáře a dostáváme se nyní k bodu 11. Evropské agentury působící v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Budeme hovořit o dvou otázkách. Za prvé informace o současném stavu Lisabonské smlouvy a jejím dopadu na agentury EU. A možná také nastane nebo prostě výměna se zástupcem stálého výboru pro vnitřní bezpečnost. Já si nejsem jistá, zda i tento druhá, tato druhá část proběhne. Eh, kolegové, asi víte, že v poslední době narostl počet agenturů, které jsou um, aktivní v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a je jasné, že ten stávající rámec musí být uh, znovu definován, aby se posílila vzájemná spolupráce mezi těmito agentury, agenturami a také, aby zde byl lepší dohled ze strany Evropského parlamentu i národních parlamentů. Eh, je to samozřejmě také úkolem stáleho výboru pro vnitřní bezpečnost na toto dohlížet a také i plánování pro vnitřní bezpečnost. Evropský parlament požádal, aby byly tyto otázky zodpovězeny, zejména se ty, týká agentur Europol a Eurojust, na které, má, bude, na které bude mít dopad nová Lisabonská smlouva. Pokud eh, nebudeme dostatečně rychlí, tak vlastně už propásneme ty první narozeniny Lisabonské smlouvy, aniž by došlo k nějaké změně situace a aniž bychom na to mohli mít vliv. Nejprve eh, zde máme paní Jean Lambert, která zastavuje výbor LIBE v otázkách, které se týkají evropských agentur. A poté pan Kokober, který zastupuje stále výbor pro vnitřní bezpečnost pan Kokober e, přijde určitě a potvrzuje mi to sekretariát a nyní paní Jane Lambert. Um, děkuji, paní předsedkyně. Já chci říct, že se nepovažuji za zástupkyni výboru LIBE, eh, protože Evropský parlament má zvláštní pracovní skupinu, která se týká právě eh, těch regulačních agentur a jsou tam zástupci jednotlivých politických skupin. Já jsem tam vlastně jediná na druhou stranu, která tam zastupuje výbor LIBE. A mám tedy mm, spojení i s dalšími um, kolegy. A zajímáme se také o otázku rozpočtové kontroly, což ale určitě by neměl být jediný aspekt, eh, který nás má zajímat v souvislosti s agenturami. Za prvé, eh, jaký bude mít dopad Lisabonská smlouva Eh, tento nový výbor eh, eh, vznikl na základě dohody, také jste byla zpráva pana Patostonkose z roku 2009. Jsou zde zástupci politických skupin a také zástupci sekretariátů, kteří mají vazby. A samozřejmě, že výbor Libe je v tom velice aktivní. Tato pracovní skupina má najít způsoby, které se týkají organizace a hodnocení těchto agentur a také zjistit, zda můžeme přinést určité základní stejné shodné principy pro jejich strukturu, provoz a kontrolu. Na druhé straně eh, ty agentury se od sebe dost liší. A také se hodně hovoří o roli Evropského parlamentu v tomto procesu. Další otázka, kterou budeme řešit, doufám, je opět otázka, kterou eh, nanesl Evropský parlament. Jedná se o strukturu dialogu těchto agentur se zúčastněnými stranami. Pro ty, kdo zajímají tyto otázky, tak se také chystá zpráva, hodnotící zpráva kterou zadala komise a má to být hodnotící zpráva, která se bude zabývat všemi těmito agenturami. Takže pokud eh, hledáte nějaké hezké čtení, eh, které si vezmete sebou v létě na pláž, tak to mohu doporučit. Libe také připravilo podklady, podkladové dokumenty, které vám e, může poskytnout sekretariat a to je velice užitečný dokument. Nyní, e, co se týče určitých otázek. Za prvé se to týká reakce na stokholmský program. Máme zde usnesení z listopadu 2009. A paní předsedkyně, jak jste na začátku řekla, jedná se zejména o agenturu Eurojust a Europol. Tyto dvě agentury nyní jsou, eh, nyní mají tedy vlastně nový statut podle článku 85 a 88 Lisabonské smlouvy. Dále se tím tedy musí také eh, znovu ehm, vlastně ohodnotit eh, role národních parlamentů. A dále to zajímá nejenom náš výbor, tak je to také eh, důležité podívat se na otázku spolupráce se třetími zeměmi a já vím, že právě náš výbor se tím velice zajímá. Jsou zde také určité obecnější otázky zprávy a role parlamentu ve zprávě. Máme celou řadu agentur, asi je znáte. Máme také například monitorovací středisko pro eh, drogy a eh, dále máme zde agenturu pro základní práva což jsou agentury, které vlastně zkoumají situaci v jednotlivých eh, zemích. Tento výbor má také operační agentury. O některých jsme hovořili ráno, máme zde Frontex. Víme, že pan Buzutel eh, připravuje zprávu o Frontexu, nyní také probíhá hodnocení. Dále je zde agentura Europol, která je více nyní zapojena na boj s terorismem, s organizovaným zločinem a s drogami. Europol také má různé dvoustrané dohody i se třetími zeměmi a se, se subjekty ze třetích zemí. Z roku 2009 máme rozhodnutí Rady, podle něhož by měl být Evropský parlament také zapojen do hodnocení. Co se týče agentury Eurojust, tak ta podporuje spolupráci mezi justičními orgány, Jedná se týká, zejména se to týká pro, um, trestního stíhání. Dále zde máme ještě síť policejních eh, orgánů, eh, dále zde máme agenturu pro eh, školení a vzdělávání, dále zde máme novou agenturu Evropský úřad pro podporný úřad pro otázky azylu, který také podporuje spolupráci i spolupráci se třetími zeměmi v rámci stávajících dohod. Uh, Eh, to bylo také téma, kterému se Evropský parlament věnoval. S komisí a s radou jsme na tom pracovali a nyní zde máme také eh, nový orgán pro různé programy IT, jako třeba SIS nebo Eurodac. Eh, také máme zde zprávu paní Makovej na toto téma. A jak, je, jak jste hovořila, tak zde máme nyní také koordinační orgán Máme zde stálý výbor pro vnitřní bezpečnost, eh, o kterém si myslím dovíme ještě podrobněji od jeho zástupců. Snaží se také ještě zlepšit spolupráci mezi Europolem, Cepolem, Eurojustem, Frontextem a také eh, s centrem SITCEN, které vlastně spadá pod vysokou představitelku. Je zde tedy celá řada agentur, agentury mají různý účel, e, také někdy jsou zřízené trošku jiným způsobem, trochu jinak fungují a také Evropský parlament má k jednotlivým orgánům trošku jiný vztah. E, máme zde tedy tu parlamentní skupinu, která se zajímá zejména e, vztahu Evropského, Evropského parlamentu, také si myslíme, že by bylo dobré mít e, vliv na jmenování ředitelů, slyšení nebo nějaké závazné, závazné názory. Také bychom měli mít vliv, který se týká jmenování správních rád. Ehm, také jsou zde různé vazby mm, zástupců jednotlivých výborů Evropského parlamentu s těmito agenturemi. Dále je zde otázka, zda jsme v pozici, abychom mohli hodnotit e, práci těchto agentur a výborů. A mm, v tom usnesení z loňského listopadu o stokholmského programu jsme o tom také hovořili jako Evropský parlament a mimo jiné jsme požádali, aby do roku 2010, což už tedy si nejsem jistá, zda se stihne, že chceme tedy revidovat eh, právní ramec, který se týká Europolu a Eurojustu, tak aby to bylo nyní v rámci nového právního uspořádání. Také jsme požádali o přeskoumání statutu Evropské agentury pro základní práva, která se týká také spolupráce pro soudní otázky a pro otázky v trestních věcech. Také jsme žádali o ehm, zprávu, která by vyjasnila roli národních parlamentů a Evropského parlamentu v těch otázkách spolupráce v těchto e, politikách. A rovněž jsme požádali o větší přístup k informacím Mm, které mají k dispozici tyto agentury, abychom mohli provést taková, takové hodnocení. Rovněž jsme chtěli, aby zde bylo každoroční nebo pravidelné přeskoumání, pravidelné revize v rámci víceletého eh, finančního programu. Dnes o tom hovoříme z následujícího důvodu. Nejedná se o nějaké konkrétní stávající návrhy, ale spíše přemýšlíme o té budoucí diskuse, která se má týkat těchto agentur. Hovoříme o otázkách, které se mohou objevit a zejména se to týká otázek, které jsou relevantní pro náš výbor LIBE. Pokud se týká spolupráce s vládami, tak jedná se tedy jedná se o to, že to jsou evropské agentury, a otázkou je tedy, zda a jak by měl mít Evropský parlament vliv na tuto, eh, na tuto změnu statutu těchto agentur v rámci Lisabonské smlouvy. Myslím si, že ty názory, které ehm, zde vyjádříme, mohou být v úvahu, mohou být brany v úvahu a budou určitě vzaty v úvahu v těch budoucích a v těch stávajících diskusích o budoucnosti těchto agentur. Děkuji. A nyní pan Kukover, který je předseda Kozy, má slovo a poté si vyslechneme Evropskou komisi a také i požádám kolegu Jakolína, aby mě na pár minut nahradil. Prosím, máte slovo, pane Kukover. No, merci. Paní předsedkyně, děkuji. Velice stručně dovolte, abych přispěl eh, eh, k tomu, jak vidí Kozy tu spolupráci s evropskými agenturami, které se zúčastní zasedání Kozy. A eh, takže především mám na mysli zde Europol, Eurojust a tedy a Frontex. Takže eh, rozhodnutí Rady z 25. února 2010 stanoví, že Kozy, pokud si přeje, může na své schůze zvát zástupce agentur, které jsem zmínil, i další orgány a že Kozy, a teď přečtu článek 5, rozhodnutí z 25. února stanoví, že výbor Kozy bude eh, přispívat k systematičnosti aktivit eh, těchto orgánů. Od té doby, co byla tato struktura zavedena, tak se odešla tedy v březnu a třikrát za španělského předsednictví a eh, ty čtyři agentury, které jsem mm, vyjmenoval, tak byly vyzvány, aby se zúčastnili jako pozorovatelé a aby aktivněji pořád se zapojovali do činnosti a diskuzí v rámci kozy. A eh, to eh, tedy platí i pro další a pokud jde eh, o, to, o ta témata, tak my jsme aktualizovali nejprve eh, tu spolupráci, ty vztahy s agenturami. Tady eh, jde o to, abychom zdůraznili, že tyto agentury jsou velice mm, zajímavé pro kozy. Dále, v dubnu 2010 agentury předložili dokument který je docela obsažný a který je takovým schrnutím těch bodů, eh, kde se střetávají jejich zájmy a eh, mm, které eh, potom jsou tedy analyzovány buď bilaterálně vždycky mezi těmi dvěmi agenturami nebo mezi všemi čtyřmi. A zde jsou tedy oblasti, kde eh, se i doplňují kompetence těchto agentur, ty tam také jsou popsány, nebo jsou tam popsány i konkuren, konkurenční, konfliktní kompetence. A tady jde o to, abychom lépe vymezili jejich kompetence, abychom zajistili i optimální eh, spolupráci mezi těmito agenturami. Tento dokument byl diskutován během posledního zasedání 25. června, kdy se Kosi jako sešel. A Belgické předsednictví navrhlo, aby ředitelé agentur se scházeli pravidelně a každopádně alespoň jednou do roka, což si myslím, že je příliš málo. První z těchto schůzí proběhne během druhého pololetí 2010. Bude to organizováno jednou z agentur, a tentokrát konkrétně Europol to je, a sejdou se čtyři ředitelé za přítomnosti eh, předsednictva Byra výboru KOSY. Cílem této schůzky je garantovat, aby eh, KOSY efektivně mohl sledovat eh, tu spolupráci, jak se bude vyvíjet spolupráce mezi čtyřmi agenturami. I belgické předsednictví požádalo agentury, aby aby e, stanovili svůj pracovní program, tedy aby chronologicky bylo jasné, jaké aktivity budou podnikat tyto agentury pro, pro účely e, e, realizace návrhů, které předložili výboru KOSY. A KOSY bude aktivně sledovat vývoj těchto programů. Během belgického předsednictví mm, se plánují čtyři schůze výboru KOSY od září a vždycky potom jedna za měsíc to bude mm, a problematika, pokud mohu použít toto slovo, je e, spolupráce mezi agenturami a to bude systematický bod na všech programech jednání e, a e, i s tím, že během druhého poletí se v prostorách Europolu sejdou všichni čtyři ředitelé dotčených agentur. Tedy my se snažíme stimulovat spolupráci mezi agenturami a zajistit i Eh, eh, soulad v jejich aktivitách, tak jak jsme o to byli požádáni v tom rozhodnutí ze 25. února 2010. Také je i zřejmé, že v rámci těchto kompetencí, že KOSY určitě bude apelovat na ty agentury tehdy, když budeme potřebovat, aby nějak přispěli a aby Mm, případně eh, navrhovali různé strategie vnitřní bezpečnosti v EU, je evidentní, že tyto čtyři agentury jsou naši jasní partneři v této věci. Děkuji panu Koperovi a nyní má slovo komise eh, pan Almeida. Good morning everybody. Uh... Hmm, dobrý den. Komise se domnívá, že je velice důležité, aby výsady Evropského parlamentu, které se týkají hodnocení eh, aktivit Eurojustu a Europolu, které přináší Lisabonská smlouva, byly provedeny v blízké budoucnosti. Už se začala také připravovat případné kroky, které by měly měnit právní základ pro tyto dvě agentury. Mé ředitelství Zítra ehm, také přijme eh, některé vaše zástupce a zástupce Europolu a dalších agentur k tomu, abychom začali připravovat eh, první kroky k tomu, jak eh, provést tyto změny, které nakonec vlastně povedou k těm legislativním změnám. V akčním plánu, kterým se provádí stokholmský program komise, očekává, že Eurojust nebo že sdělení, které se týká Europolu bude schváleno v roce 2011 a bude se to týkat také tedy zapojení národních a Evropského parlamentu do hodnocení. Eh, co se týče Europolu, tak to bude do konce tohoto roku. Co se týče Eurojustu, tak sdělení by mělo být následováno návrhem pro, nové, pro nový návrh pro období 2012 až 2013 je to návrh nového nařízení, protože to ještě požaduje eh, velký, velkou práci a také názory eh, různých zúčastněných stran. Je také to, je to důležité, protože to dává Eurojustu nové pravomoci, které se týká trestního řízení, které se týká trestního stíhání, zejména se to týká trestních činů proti finanční bezpečnosti Evropské unie, také se to týká posílení právních, justiční spolupráce, jedná se to kolizního práva, také eh, se to jedná také se jedná o hodnocení Evropského parlamentu, nebo o to, aby Evropský parlament a národní parlamenty mohly hodnotit eh, činnosti Eurojustu. To, tento rok ještě připravíme zvláštní eh, sdělení o právní legitimnosti a také připravíme dokumenty, které povedou k tomu, abychom v roce 2013 mohli přijmout nové nařízení, protože stávající právní rámec vlastně 1. ledna letošního roku už přestal být účinný. Co se týče pana Kukelberga, tak chceme ještě eh, říci, že vítáme to, jak eh, agentury vystupují, jak jsou účastné ve výboru KOSY. Myslíme si, že to je velice dobrý eh, přístup. Eh, doufáme, že tak nám to ještě pomůže roz, zlepšit spolupráci mezi Europolem a Eurojustem. A rovněž máme v rámci toho akčního programu, kterým se provádí stokholmský program dále, podporovat výměnu informací mezi Europolem, Eurojustem a Frontextem, zejména pro období 2011 a 2012. Velice děkuji za pozornost. Děkuji, pane Almeido. Šest řečníků se hlásí o slovo. Nejprve pan Romero López. Gracias. Děkuji, paní pane zástupče z výboru KOSY, za ty informace. Děkuji i zástupci Evropské komise. A my jsme rádi, že agentury, jak Europol, tak Eurojust, eh, že teď eh, vešly do nové etapy, aspoň tak to vypadá. A možná teď se stanou efektivnější více, než byly doposud. Chtěla bych se zeptat, Mm, pane zástupce Kosy, jaká je bezpečnostní strategie v Evropě? Pokud skutečně mm, víme, že důležité, já nemám pochybnosti o tom, že i vy to máte za důležité, ale do jaké míry lze koordinovat informační služby v EU? my víme, jak je problematické koordinovat eh, tyto agentury, které zpracovávají různé typy informací, které jsou nezbytné pro prevenci eh, trestné činnosti, především organizovaného zločinu. A my víme ale, jaké jsou problémy s koordinací takovýchto informací. Proto se chceme zeptat, zdali v rámci té vaší strategie vnitřní bezpečnosti jste také i se zamyslet nad tím, co se jeví jako utopické, ale což je nutné, to znamená koordinovat všechny ty informační služby. My víme, že mm, máme 16 různých Eh, u nás informačních eh, agentur a neumíme je koordinovat. Takže já se ptám, zdali teď v Evropské unii vůbec by bylo možné přistoupit k takovéto koordinaci. Jsme přesvědčeni, že bychom měli, eh, ano, se snažit přijmout mimořádné mechanismy pro prevenci terorismu, organizovaného zločinu a tak dále a tak dále, ale my nejsme schopni mm, koordinovat vůbec tyto informační služby, které máme doma. Děkuji, navrhuji, abychom to vzali po blocích, vždycky tři, a poté panelisti zareagují. Nebudu omezovat řečnickou dobu, máme čas, ale prosím, apeluji na vaši sebedisciplínu, paní Kerr. Velice děkuji. Já jsem jste poslankyně už asi jeden rok, možná je to přesně jeden rok. A mám pocit, že pro mě jsou ty agentury stále ještě trošku takovým tajemstvím. Ne tak příliš toho, čemu se věnují, ale proč vlastně, otázka, proč vlastně zřizujeme agentury, jaký je obecný cíl těchto agentur, možná by nám to někdo mohl ještě vysvětlit. Jaká je také přidaná hodnota těchto agentur, proč zřizujeme nové agentury stále, dokola. A ještě mám otázku, která se týká transparentnosti, o které už se zde hovořilo. Otázka je, zda tedy Evropský parlament bude mít více pravomocí kontrolovat eh, tyto agentury a nás zajímá, jaké jsou zde určité právní limity transparentnosti, jaké jsou právní limity, které se uplatní jak na Evropský parlament, tak na národní parlamenty. Tyto odpovědi by mě zajímaly. Děkuji. Nyní pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat eh, za prezentace. Eh, souhlasím s předchozí řeč, s mojí předřečnicí, že agentury jsou velice důležitým tématem pro náš výbor a možná by se to mělo lépe odrazit v práci našeho výboru. Myslím si, že kontrolní pravomoci Evropského parlamentu nad agenturami, které spadají do pravomocí parlamentu, jsou minimálně podle mých eh, tří až čtyř let čtyřletých zkušeností zatím ještě nebyly příliš dobré. Myslím si, že to je na nás, na našem výboru, abychom zajistili, že dokážeme plně využít tyto kontrolní pravomoci Evropského parlamentu nad agenturami, protože eh, potom eh, by bylo dost pozdě, abychom se stěžovali, že eh, jsou ty agentury, že tam špatně fungují ty správní rady a tak dále. Eh, nyní také vznikl tento stálý výbor pro vnitřní bezpečnost, který jak si vzal tyto agentury pro svá ochranná křídla a nyní je parlament najednou z toho trošku z kola venku. A já si myslím, že my zde ale zastupujeme evropské občany a měli bychom i naši povinnosti, abychom zajistili, že tam bude dobrá a soustavná kontrola, stálý a soustavný dohled nad eh, prací těchto agentur. Jak to udělat? Myslím si, že bychom v našem eh, programu měli mít, vlastně pravidelně bychom se tomu měli věnovat, tomuto tématu tématu. Měli bychom zajistit, že Evropský parlament bude kontrolovat eh, všech těchto sedm agentur, pokud se nemýlím, jejich sedm. Myslím si, že bychom tedy měli pravdě, pravidelně vždycky toto téma umístit do našeho programu a vždycky bychom s nimi měli hovořit rok předem o tom, jaké mají plány na pracovní e, činnost na následující rok. My to neděláme zatím systematicky a já si myslím, že bychom to takto měli dělat. Měli bychom také požádat všechny agentury, aby vždycky přišly předem, aby přinesly sebou svůj plán činnosti na další rok a aby nás informovali o tom, co plánují. Navíc zde máme také otázku rozpočtu. A když za námi tedy agentury přijdou, abychom schválili jejich rozpočet, tak si myslím, že i z toho důvodu musíme mít tyto informace. Já si myslím, že se velice dobře tyto otázky kombinují s otázkami rozpočtu. A až budeme hovořit o rozpočtu, tak už nebudeme hovořit pouze o číslech, ale budeme vlastně hovořit o tom, co je za těmi čísly, jaké jsou konkrétní plány, která které, eh, z, z, z nichž vlastně ta čísla vyplývají. Já jsem se, myslím si, že bychom eh, o tom měli více přemýšlet, protože pro náš výbor je to důležité. Je to možná spíše otázka nebo podnět pro mé kolegy, než přímo tedy na našeho hosta. A ještě mám některé otázky na tu konkrétní prezentaci. Za prvé, co se týče koordinace údajů, vy jste, pane komisaři, vy jste hovořil o tom, že komise se chce posunout vpřed v tom, aby agentury byly lépe koordinovány, co se týče zpracování údajů. A přitom zde máme revizi agentury Frontex, přeskum agentury Frontex a ukazuje se, že z nějakého důvodu agentura Frontex vlastně neměla pravomoc eh, zpracovávat údaje. Mě by zajímalo vysvětlení ze strany komise, proč se vydala právě touto cestou, co se týče zpracování údajů. Protože zpracování údajů bude vždycky zapotřebí, i co se týče i v, při koordinaci s dalšími agenturami. Dále, eh, hovořili jste o objemném dokumentu, který byl představen stálemu výboru agenturami. Eh, agentury vlastně v tom dokumentu informovaly o tom, jak se mohou, jak mohou lépe spolupracovat. My však eh, tento dokument nemáme k dispozici, nemáme eh, Nemáme žádný výtisk a nevím tedy, jak můžeme vykonávat své kontrolní pravomoci, když nemáme tento tak významný dokument, k dispozici. Vy hovoříte o tom, že o tom dokumentu se bude hovořit na výboru KOSY i v, eh, v dalších jiných forech. Myslím si, že bychom eh, jej měli mít k dispozici, takže bych chtěl požádat buď výbor KOSY nebo komisi, aby nám poskytla tento dokument našemu výboru, aby jej také poskytla k dispozici. Děkuji, říká paní předsedkyně, tím uzavíráme první kolo našich dotazů a než dám slovo panu Kokoberovi a panu Almejdovi, aby zareagovali postupně na tyto otázky, tak chci se ještě zeptat Simona, jak to myslíš s tím, že bychom měli toto téma mít eh, pravidelně na pořadu jednání? Hovoříš o tom, že bychom eh, třeba to měli vždycky na programu schůze koordinátorů? Ano, můžeme to zapsat. Ano, paní předsedkyně, já si myslím, že to by bylo úplně ideální, pokud by to vždycky bylo na pořadu jednání pro koordinátory a měli bychom se určitý, vytvořili bychom určitý systematický plán, jak e, vlastně ta kontrola ze strany parlamentu může být e, začleněna do práce našeho výboru systematicky a nikoli pouze náhodně, jak tomu zatím bylo doposud. Paní předsedkyně říká, ano, pokud nejsou žádné um, námitky, tak to můžeme takto udělat. Nyní pan Almeida nebo pan Kukobur, v jakém chcete mluvit pořadí? Děkuji, já budu velice stručný a odpovím na ty otázky, které směřovaly na mě. To, co říkal pan poslanec Keller, nebo paní poslankyně Keller. Myslím si, že ty agentury, o kterých zde hovoříme, mají velice jasně definovaný účel. Víme, proč je zde Europol, Europol proč je zde Eurojust, proč je zde CEPOL. Europol má schromažďovat informace, spravodajské informace, které se týkají trestné činnosti po celé Evropské unii. Eh, dále eh, CEPOL by měla eh, vzdělávat a Eurojust by měla koordinovat zejména justiční otázky s přeshraničním prvkem a Frontex by měl chránit vnější hranice, zejména proti nedovolené migraci. Já bych protestoval proti tomu, že vlastně nevíme, proč tyto agentury existují a že nemají zcela jasný cíl a rámec své působnosti. Dále, co se týče kontroly těchto agentur. Za prvé, já nejlépe, agentura Europol, to já znám nejlépe. Evropský parlament teď kontroluje její rozpočtový postup, také má, Evropský parlament má také možnost požádat eh, hlavní manažery této agentury, aby jste přišli na slyšení, aby vysvětlili některé věci a to v podstatě i souvisí s tím, co říkal pan Busutil. A dále Europol má také posilovat svou demokratickou legitimitu. Myslím si, že to je spíše na národních parlamentech, na Evropském parlamentu, aby e, zřídili systémy dohledu a kontroly, které poté budou vykonávány. Protože e, jsou zde určité změny, jsou zde určité zvyky nebo návyky, a e, Evropský parlament i národní parlamenty tedy vykonávají určitou kontrolu těchto agentur. A co se týče otázky Bus, pana Busutela, ano, paní Malstromová se rozhodla, že Frontex zatím nebude mít přístup k osobním údajům při své práci, která se týká hranic, ochrany hranic. Na druhé straně Europol má možnost schromažďovat osobní údaje, které se týkají boje proti trestné činnosti a týká se to i trestné činnosti, k níž dochází na vnějších hranicích. Dále zde máme sdělení, které se týká koordinace, výměny informací mezi těmito třemi agenturami. To si myslím, že bude také jedno z témat, kterému se budeme ještě věnovat eh, v následujícím roku či v následujících dvou letech. A to je z mé strany asi vše, co vám mohu v této fázi říci. Děkuji za pozornost. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní pan Kukuber. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu samozřejmě odpovídat v mezích eh, svých kompetencí, jakožto předseda ZI. Už jsem vám tady některé věci vysvětloval, například eh, konsistence eh, kroků agentur, a potom také sledování té práce agentur. A potom otázka, kterou pokládala paní López k výměně informací. Dokument, který jsme vypracovali, tedy které čtyři agentury vypracovaly, kde se vlastně eh, jak si překrývají témata, kde je možné eh, bilaterálně nebo multilaterálně pracovat. Eh, to vše uměňuje umožňuje také výměnu informací a tyto čtyři agentury právě řídí výměnu informací. Ta otázka, kterou jste položila, je ještě širší, protože eh, tady vyvstává otázka eh, těho šetření, jednak ze strany policie a jednak z jiných oblastí. A tato široká otázka zatím jako taková nebyla eh, kosy zkoumána. Není tady na kosy, aby říkala, jaké jsou kompetence Eh, kompetence eh, jednotlivých agentur, aby je koordinovala. Eh, ale abych hovořil tady z Belgic, ze strany belgického předsednictví, tak my jsme měli stejnou obavu jako vy. My jsme si říkali, jak tedy vše toto řešit, jak sbírat ty informace od policie z jiných strojů k různým hrozbám. A my jsme tam, eh, nebo jde o vytvoření určitého orgánu pro koordinaci a analýzu hrozeb a potom je tam celá řada různých potvorných orgánů ze strany policie, administrativy a eh, různých eh, vyšetřovacích složek nebo výzvědných. A tam se potom schromažďují všechny informace o tom, že by na nás mohla se chystat někde nějaká hrozba pro naší zemi nebo pro naše občany a já nevím, jestli na evropské úrovni je nějaká taková platforma, nemám o tom žádné informace, ale já si myslím, že to jaksi překračuje eh, základní aktivity kozy eh, podle eh, rozhodnutí 26.2.2010 ke kozy. A já tady nechci hovořit pouze o sledování nebo podpoře těch agentur, ale to, co děláme nebo co budeme dělat, i 27. června 2010 jsem byl na jednom zasedání, kde jsme říkali, jak vidí belgické předsednictví program v příštích měsících a my jsme tam předložili program, který ve skutečnosti překračuje lhůtu belgického předsednictví a mohlo by to vlastně platit pro lhůtu celého trojpředsednictví, tedy i pro maďarské kolegy, takže je to proto, abychom měli kontinuitu v našich aktivitách a pokud jde o program našeho předsednictví, eh, tam jde o to, že chceme zachovat kontinuitu, takže budeme pokračovat v tom, co dělali španělští kolegové od března 2006. Eh, pustilo se pust, španělské předsednictví nebo eh, byly zahájeny různé věci, my v tom budeme pokračovat a budeme se zamýšlet nad vnitřní bezpečnostní politikou v Evropě a my to vše budeme více propracovávat, jakmile eh, v říjnu nebo v listopadu komise tedy udělá nějaké prohlášení o strategii vnitřní bezpečnosti a tak jako eh, belgické, nebo za belgické předsednictví i jako maďarské předsednictví budeme tam řešit různé prioritní témata v rámci kozy a potom 7. září 2010 eh, na příštím zasedání KOSY eh, budeme řešit eh, určitý program. Vyzvali jsme různé delegace, agentury a komisi, generální sekretariát, aby nám oznámili, jaká témata by si přáli, aby kozy řešila. Takže to je takový přístup potom up, od, zora, od stola nahoru, tedy jaká témata by si různé strany přály řešit v projektových skupinách. Takže jsme eh, chtěli vyzvat členské státy, aby podpořili ta témata, která si přejí a aby připravili eh, pracovní skupiny eh, pro tato témata. KOSI se toho potom ujme, zeptá se členských států, kdo z nich se by se toho chtěl ujmout a potom budou vyzváni, aby předkládali nějaká doporučení pro kozy a o tom budeme diskutovat. Takže to je potom také přístup top-down pro ta témata a um, potom od spora nahoru, uh, tak aby vlastně tím byla obohacena celá ta práce kozy nebo ty úvahy v rámci kozy. A během těch příštích šesti měsíců belgického předsednictví se budeme zabývat provádění e, drogového paktu a potom zahájíme provádění 6 z 29 opatření, která mají chránit hranice v boji proti nelegální imigraci. A budeme také provádět eh, model eh, evropského eh, zločinu, podle toho, jak to bylo schváleno v roce 2005-2006 a hm, tam je určitý projekt Harmony a určitě už jste o tom slyšeli a my v tom chceme za belgického předsednictví pokračovat. Jde tam o to, že by se přijela nějaká metodologie, kde by se stanovily e, priority, pokud jde o záruky vnitřní bezpečnosti. E, bylo by to tedy podložené a ne empirické a nějaké empatické, protože to by se nezakládalo na žádných e, konkrétních eh, poznatcích. Takže my bychom tady chtěli eh, si vytvořit eh, určitou konkrétní politiku na základě konceptu harmonie, kde vlastně metodologicky si uděláme určitý obrázek o vnitřní bezpečnosti v Evropě, o tom, jaké kriminální jevy tady existují, které jsou nejvíce znepokojivé. Chceme postupovat velice objektivně, abychom z toho potom vyvodili akční plány potírání těchto jevů, které byly považovány za, nebo zjištěny jakožto priorité, hm, jakožto prioritní. Během belgického předsednictví v rámci KOSY chceme hodnotit také projekt KOSPEL, který jsme svěřili Europolu a tam bychom chtěli mít eh, eh, určité vodítko pro společné eh, policejní akce, zatím je to spíše pro celní akce na evropské úrovni a my bychom chtěli přijmout na evropské úrovni další takové vodítko nebo pokyny pro velké společné policejní akce, které by potom následovaly nějakou stejnou logiku, eh, stejným způsobem by se využívaly informace, zkrátka stejným způsobem by se postupovalo. Eh, dále budeme samozřejmě sledovat všechny operace plánované na evropské úrovni. Nejsou to vždycky jenom policejní záležitosti a chtěli bychom tady mít eh, společnou úvahu o vnitřní bezpečnosti Evropské unie, tak abychom řešili fenomén eh, bezpečnosti eh, takovým integrálním a integrovaným způsobem, kde bychom zohledňovali všechny partnery a vůbec všechny aspekty obrany před Eh, zločinem. To se týká samozřejmě policie, eh, soudních složek a administrativních eh, složek které hrají důležitou roli, například orgány pro hraniční kontrolu nebo celní orgány, to jsem uvedl jenom některé. Takže to je takový stručný přehled témat, která budeme řešit v příštích šesti měsících, ale budeme samozřejmě to vše řešit také 7. září na zasedání KOSY, kde to vše podrobně sdělíme. Velice děkuji. Vážení kolegové, ještě se vás přihlásilo šest nebo sedm dokonce. Mám zde sedm řečníků o slovo. Někdo už se nechce přihlásit, takže tím uh, už uzavřu seznam řečníků. Ještě vás požádám, abyste se pokusili vejít do časového rámce. Pan Daje zde nyní jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, to, takže pár úvah, jako obvykle. Já eh, se Simonem souhlasím s tou myšlenkou, kterou on zde představil. Eh, zde neexistuje žádná efektivní parlamentní kontrola, par, parlamentní kontrola nad agenturami a my musíme rozhodnout, jak se má provádět, protože zde ano, je to spíše založeno na zdvořilosti, ale já řeknu, co chceš, ty si uděláš, co chceš a žádná uh, diskuze neprobíhá, takže musíme mít metodu. K tomu, co řekla paní Lambert, pan Kokober a pan Almeida. Za prvé, chtěl bych, aby pan Kokober mi řekl, proč eh, neexistuje Situation Center v rámci KOSY. Vysvětlete mi proč. Proč v takovéto vaší struktuře neexistuje Situation Center? Za druhé, myslím si, paní Lambert to vysvětlila, agentury mm, mm, mm, tyto agentury eh, i kvůli svému názvu často eh, tedy spadají do kompetence našeho výboru, ale to se netýká pouze bezpečnosti, ale i eh, lidských práv, lidská práva také, takže bychom to měli brát i z pohledu ochrany osobních údajů a mm, těch je tedy vlastně na agentury 11, nad kterými bychom měli mít kontrolu z tohoto důvodu. Pan Almeida hovořil o e, demokratické legitimitě Europolu a všech těch struktur pro bezpečnost, tak to je úzce propojeno podle mě e, se e, s informovaností a s ochranou osobních údajů. Proč? poněvadž eh, to je právě ta vyváženost mezi bezpečností a eh, svobodami. A náš parlament vždy, vždy, vždy Eh, když hovoří o bezpečnosti, tak vždycky na druhé straně musíme mít na paměti ochranu osobních údajů. A ten úřad pro ochranu osobních údajů, to je zásadní. Já neříkám, že ten mm, úřad pro eh, eh, ochranu osobních údajů by měl být zastupován přímo ve výboru KOSY. Ne, ale měl by být pravidelně informován a v kontaktu s výborem KOSY. A dále, mm, mm, skutečně podle mě to je ta otázka, která je úzce propojená s legitimitou nejenom Europolu, ale celého výboru KOSY. Všichni vědí, že Europol má vlastní interní strukturu pro kontrolu osobních údajů, ale to nestačí. To nestačí mít interní útvar. Co je nutné, je, aby eh, eh, zde eh, vznikala důvěra v tyto struktury a ta důvěra mm, je propojená s aspekty, jako je jako je mm, tedy transparentnost. Já neříkám, že ten úřad na ochranu osobních údajů by měl být zastoupen ve výboru KOSY, ne, ale musí zde existovat neustálý kontakt a výměna informací. Děkuji, děkuji, pane Diasidemera, já s vámi souhlasím, ano že již léta a léta pořád je to eh, jak si takové UFO, my nevíme, eh, jak si co dělají, takže eh, to je pořád hm, velký otazník kolem toho paní Flotter. Děkuji. Mám otázku na předsedu Kozy. Tady popsal různé aktivity a projekty KOSY většinou se týkají mobilizace národních složek e, i třeba spravodajských. A mě by zajímalo, jak přistupuje k určitým dosud částečně nelegálním postupům eh, výzvědných složek v členských státech, tak jak to bylo ještě jednou Human Rights Watch eh, doloženo. A sám se uváděly některé případy, že tyto složky, včetně i soudních vlastně nějakých orgánů členských států, kde vlastně tedy Eh, mučili eh, určité osoby, aby získali informace eh, o tedy podezřelé osoby, aby získali informace třeba o terorismu. A tyto agentury musí samozřejmě dodržovat všechna práva v chartě o lidských právech a před Štrasburským soudem to vše je tedy by se museli zodpovídat, kdyby nedodržovali tuto chartu. A bude se to tam řešit, takže eh, Toto je věc, o kterou jsme hovořili i se spravodajem panem Pusutilem. Vnější hranice samozřejmě spadají do eh, kompetence členských států a Frontex, eh, ten vlastně to tady se snaží podporovat a samozřejmě jeho kompetence se rozšiřují, může se chápat i iniciativ a tady se to netýká jenom Frontexu, ale jiných agentur, mě by zajímalo, jakým způsobem, jakými postupy je možné eh, posílit to, aby ty naše agentury eh, zodpovědně dodržovaly ty lidská práva. A potom eh, mě by zajímalo, Jaké jsou tedy ty požadavky na ty spravodajské složky členských států a jak to, že tyto složky Eh, jak si nějak nereagují na ty věci, které jsou potřeba eh, v těchto věcech. Jak to, že z toho nebyly vyvoděny závěry, když evropští, eh, nebo i když jsou tady důležité aktivity parlamentu v této věci? Jak to, že nebyla vyvozena zodpovědnost? Může se to týkat také ochrany údajů. Když se koordinují agentury, tak to musí být toto taky další otázka, kterou by měl řešit KOSI. Uh, Velice děkuji. A nyní paní Alexandra Alvaro, poslední v tomto kole. Mm, děkuji. Já si myslím, že budu stručný, protože podporuji návrh Simona. Myslím si, že právě koordinátoři by mohli přinést určité návrhy, které se týkají kontrolní pravomoci Evropského parlamentu. Zároveň si myslím, že musíme zdůraznit, že to musí být eh, určitým realistickým přístupem. Když hovoříme o agenturách, tak já vím, že z výboru pro rozpočet když připravujeme rozpočet pro agentury, tak jste, eh, eh, Evropský parlament uplatňuje kontrolní pravomoci a musíte být určitý mechanismus, jak můžeme eh, ještě zjistit, jak se toho více účastnit. Možná, že ještě někdo přinese návrh, že třeba někdo z Evropského parlamentu by mohl být členem dozorčí rady nebo něco podobného. Já se však velice těším na návrhy koordinátorů na toto téma. Mám stručnou otázku na pana Almeidu. Vyslechl jsem si návrh, který se týká Europolu a jeho změn. Bude zde nějaká změna, která se bude týkat úředníků Europolu a která se týká jejich imunity. Myslím si, že na začátku musím ještě zdůraznit, že úředníci Europolu měli určitou imunitu a já si myslím, že dnes už je to však trochu vlastně anachronismus, aby požívali této imunity. Děkuji, říká paní předsedkyně. Pane Kukuberte, chcete nejprve <clears throat> reagovat? Jako, chcete reagovat jako první? Euh, nejprve částečně zodpovím na přímou otázku, kterou tady uh, položil pan Dias de Mer, pokud jde o přítomnosti eh, Sitsen v Kozi. Uh, my to zatím ještě neplánujeme podle toho rozhodnutí 25. února 2010. Tam se nepočítá eh, s něčím takovým. Ovšem, toto rozhodnutí umožňuje vyzvat určité orgány nebo agentury, mm, mm, Europol, Eurojust a Frontex, eh, CEPOL. Eh, tento text umožňuje vyzvat nějaké další orgány, takže vlastně, když to bude potřeba, pokud něco, co se bude projednávat, nějaký případ, by vedl k tomu, že Sitcen by vlastně přispěl k vyřešení situace, tak je možné ho přizvat, ale pokud se tak stane, tak pouze jako pozorovatel. A potom na otázku paní Flotr. Otázka, kterou jste položila, já nevím, jak to souvisí eh, s pravomocemi kozy, protože eh, ty spravodajské složky vlastně nespadají pod kozy. A vy tady hovoříte o určitých misích nebo věcech, které eh, tady jsou nějak v dohodách mezi členskými státy a jednotlivými agenturami, týká se to, jak fungují, jaké mají pravidla a tak dále, ale to vše je vlastně pod kontrolou komise, ale ta otázka, kterou Eh, pokládáte, ta možná vyplývá také z postupy nebo z legislativy členských států a různé členské státy nejsou samozřejmě na stejné úrovni nebo ve stejné situaci, pokud jde o to, jak policejní nebo výzvědné složky eh, sbírají informace a používají k tomu některých metod. Já vám tady samozřejmě nemohu eh, srovnávat jednotlivá práva, ale z, mého, z mých osobních zkušeností, samozřejmě belgických, vím, že máme legislativu, která upravuje Eh, využívání některých eh, vyšetřovacích metod eh, policie a potom máme další ustanovení, které také upravuje používání postupů výsledných složek. Takže to jsou věci, které upravuje zákon, ale samozřejmě se to líší stát od státu a v každém státě je nějaký právní základ, který má upravovat to, co mohou nebo nemohou dělat výzvědné orgány, složky. Ale to je tedy tak. Závěrem bych vám možná mohl přečíst výňatek z dokumentu, o kterém jsem hovořil. Jde o společném dokumentu, který se týká čtyř agentur, pokud jde o tom, jak se překrývá jejich aktivita, jak můžou spolupracovat, jak je možné zharmonizovat jejich každodenní úkoly. A je tam uvedeno toto v angličtině a já si myslím, že tento text eh, snad odstaní vaše pochybnosti. Dodržovat základní práva eh, a posilovat eh, justiční a policijní spolupráci v EU a dodržovat tedy základní práva a tedy dodržuje lidská práva inform a posiluje justiční a policejní spolupráci v EU. Stockholmský program zdůrazňuje potřebu toho, aby bylo zajištěno, že základní práva nejsou nejenom chráněna, nejsou jen, nejenom chráněna, ale aktivně prosazována. Společný přístup, který se týká ochrany základních práv během mm, veškeré činnosti eh, dotčených agentur, tudíž je eh, univerzálním požadavkem. Racion, rac, racionalizovaný přístup by měl zahrnovat i e, srovnatelný monitoring e, a mechanismy pro reporting, vykazování a vzdělávání, školení. A dále se doplňuje, že tyto dotčené agentury eh, by měly být i podporovány agenturou pro základní práva, která by měla mít silnou roli, tak jak i toto požaduje stokholmský program. To je všechno, děkuji. Thank you, Mr. Almeida. Děkuji, pan Almeida bych zareagoval na otázku paní Flotr. Mm, takže pokud jde o e, základní práva, nejlépe zde znám Europol, takže v této fázi asi potenciálně jediné e, právo, které by Europol mohl e, porušovat, je ochrana osobních údajů. Europol a respektive členské státy jsou povinny informovat Europol o Eh, veškerých eh, údajích, eh, které se týkají trestné činnosti, spadající do přezraniční trestné činnosti. A tam hm, samozřejmě trest, informace z oblasti trestního práva jsou osobními informacemi. A zde Europol tedy schromažďuje ale informace z celé Evropy, dá je dohromady a vytváří tam různé vazby, z toho dělá tedy krim, kriminologickou analýzu a e, poté opět e, tu analýzu předloží policejním složkám členských států. Tudíž e, jediné právo, které potenciálně by mohl porušovat, je právo na ochranu osobních údajů a v této fázi Europol má eh, takový režim, že dejme tomu 70% ustanovení, která upravují Europol, jsou ustanovení o ochraně osobních údajů, takže mají režim ochrany osobních údajů, který je obzvláště striktní a i podléhá tedy eh, společnému monitorovacímu výboru Joint Supervisory Board, který provádí velice konkrétní kontrolu nad dodržováním těchto základních práv. A tato situace, mm, asi to je třeba zde si zdůraznit, mm, takže eh, zde Lisabonská smlouva stanovuje tedy eh, změnu kompetencí Europolu, a, ale komise si to vykládá tak, že nelze dát eh, Europolu donucovací pravomoce. Takže pro Eh, to je tedy asi eh, hudba vzdálené budoucnosti. Zatím situace je taková, že agentura je pouze agenturou a bude pouze agenturou, která bude schromažďovat eh, a šířit informace z oblasti trestního práva, respektive tedy porušování trestního práva a mm, do, posud se nehovoří o tom, že by mohl mít donucovací kompetence, protože to je limitace stanovená Lisabonskou smlouvou. A teď eh, pokud jde na mm, otázku imunity. Ano, my to určitě vezmeme do úvahy, to bude jeden z prvků, které vezmeme do úvahy i v rámci naší legislativní reformy. Eh, jsme rádi, že zítra eh, řada z vás se s námi sejde u nás na pracovišti. Paní komisařka Malstimová informovala správní radu nebo řídící výbor Europolu, výbor Libé a ředitel Europolu, že Eh, zahájí proces vyhodnocení, hodnocení Europolu, včetně eh, legitimity, demokratické legitimity a že začne se s hodnocením tento rok a v podstatě tento proces bude zahájen zítra eh, i za účasti některých vašich členů. A chceme, abyste nám vy k tomu přispěli a řekli, jaká kritéria bychom měli použít pro vyhodnocování Europolu s ohledem na tu budoucí reformu. Mm, beru na vědomí tu otázku imunity. To je e, něco, co jste mi již také předtím privátně sdělil. E, na to nesmíme zapomenout tedy. Děkuji. Děkuji. Kolegové, navrhuji teď poslední čtyři řečníky e, v jednom kolečku a mm, já sleduji hodiny a vidím, že bychom měli být co nejstručnější. Pan Jakolíno. Děkuji, já budu velice stručný. Já jsem si velice bedlivě vyslechl zde ty různé příspěvky a jak se zde hovoří pro, eh, pléduje se zde pro větší koordinaci těchto agentur, že mm, je třeba i konkrétně prověřovat eh, výkonnost každé agentury. Já souhlasím s kolegou Busutilem a Demerou eh, v zásadě Oni hovoří, že to by měl být princip a že pracovní program, program činnosti a zdroje a prostředky, které se budou eh, na to používat eh, a výsledky, že to eh, je třeba, aby preventivně, tedy předem o tom byl náš výbor informován, tak aby mohl provádět řádnou parlamentní kontrolu. kontrolu. Ještě jednu věc bych chtěl říct, k, ob, k obsahu a týká se to obchodování s drogami. Zde bychom měli Eh, skutečně eh, i více sledovat ty trasy, jak se dostávají drogy do Evropy, protože eh, je to většinou přes země Magrebu. Další důležitý okamžik mm, je i mm, to, jak formovat ty statutární orgány těchto agentur a mm, je Mm, třeba, aby, když to půjde, aby komise a parlament mohly přispívat do rozhodovacích procesů těchto agentur, do těch eh, rozhodovacích eh, procedur eh, a abychom tedy tam byli zastoupeni, tak abychom mohli mm, mm, abychom, aby ty agentury měly pracovní programy, eh, se kterými bude i eh, v souladu náš parlament. A já si myslím, že mm, to jak si mm, přispěje i eh, intelektuálně. Ale také bych rád, aby se i zbližovaly ty procedury mezi členskými státy a já si myslím, že to je něco, kde i sekundárně by k tomu mohly tyto agentury přispět. Děkuji a poslední tři řečníci, pan Melon, pan Brons a paní Latford. Ne, vy nechcete již slovo, pan Bronz. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Možná, že spíše, než abychom se měli spoléhat přímo na agentury, které mají tedy, abychom se spoléhali, že budou eh, že zajistí naši bezpečnost, tak bychom spíše měli odstranit ty hrozby a ty příčiny. Za prvé, měli bychom brát v úvahu um, Měli bychom bojovat proti novým, proti válkám, jako je třeba válka v Afganistánu, anebo proti e, novým válečným konfliktům, protože tyto války pouze, eh, zejména války proti muslimům, zvyšují také napětí proti muslimům, kteří žijí zde v Evropě. Dochází k radolizaci. Za druhé také bych eh, určitá partizánská válka mimo Evropě, vlastně z toho vychází to, že Evropa se stává jakýmsi prostředníkem. Také bychom měli e, za, zabránit e, vstupu do Evropy lidí ze zemí, kde je velký, velká vlna terorismu nebo kde je velký počet lidí, kteří jsou zapojeni do trestné činnosti, do organizované trestné činnosti. Myslím si, že bychom se měli obracovat více k represivní politice. Děkuji. Last speaker on my list, Ms. Ludford. Paní Latford. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě otázky. Za prvé, chci se zeptat, zda výbor KOSY považuje korupci za jednu z hrozeb mezinárodní bezpečnosti, protože korupce je také spojena s organizovaným zločinem. Dnes odpoledne nás čeká prezentace zprávy, která se týká vazby mezi organizovaným zločinem a eh, korupcí. Myslím si, že eh, výbor KOSY by se měl zabývat rozsáhlou eh, korupcí, která prorůstá i do Evropské unie, zejména se to týká třeba různých sítí prostituce, také se, eh, také se zde vytváří určité vertikální, vertikální korupční systémy, které, prosa, které vlastně prorůstají až do policie a do justičních orgánů. Takže já se vás ptám, zda považujete korupci za jedno z velkých témat právě pro vaši činnost. Myslím si podle mého názoru, že by to mělo být jednou z prioritou. A také se ptám, co konkrétně hodláte v tomto ohledu dělat. A také co se týče hrozeb, Eh, hovořila jsem o tom s komisařkou Malstromovou i s belgickým předsednictvím. Myslím si, že co se týče bezpečnosti informací, eh, myslím si, že že by, se zde, že by zde měla být výměna informací o radikalizaci, o radikálech, o lidech, kteří eh, vystupují jako radikálové. Jsou zde určitě určité protesty. Já nesouhlasím třeba s, lidem, s lidmi, kteří protestují proti globalizaci. Já se chci zeptat, zda se soustředíte na ty hlavní politické hrozby, když se vlastně stanou eh, hrozbami pro bezpečnost, jako je terorismus. A nebo také se ptám, Eh, zda, zda, zda, zda se neomezujete vlastně pouze na informace o různých lidech, kteří pouze protestují proti určitým otázkám. Děkuji. A na závěr vás ještě chci informovat jménem sekretariátu, že z 4. a 5. října eh, bude naše schůze s která se bude týkat právě demokratické odpovědnosti evropských agentur. Možná se tam setkáme, možná tam vlastně budeme mít stejné složení panelistů v říjnu, uvidíme. Eh, mohu vás nyní požádat o slovo, vy tedy říkáte, že už k tomu nemáte co dodat, tak to je velice dobrý závěr a nyní tedy pan Kukuber, chcete se k tomu vyjádřit? Možná bych eh, odpověděl na eh, dvě poslední zmíněné otázky. Pokud jde o přístup k jevu nej, nejistoty nebo nedostatečné bezpečnosti, tady bych řekl, eh, že kozy a útvary, které mají bojovat proti těmto jevům, je to tak, že se privileguje represe prevence hlavně musí hrát roli, ne represe. A e, je třeba bojovat proti e, kriminálním jevům, proti e, ohrožování bezpečnosti a Nakonec je to tady soudnictví, které, se dochází, které je vlastně na konci toho celého řetězce, ale pokud jde o preze, prevenci a um, podpora osob, které jsou v nějakých eh, nejistých situacích, ohrože, v ohrožení. Takže je tady celá řada opatření, které je možné uplatnit tak, aby se eh, vlastně zabránilo některým věcem. Protože když zakročí represe, tak to znamená, že všechno ostatní selhalo. Ale dokud můžeme, tak to vše ostatní musíme uplatnit. Za druhé, abych odpověděl eh, poslední řečnici, otázka korupce. Eh, ptáte se, zda tuto otázku považujeme za závažnou hrozbu na evropské úrovni. Intuitivně bych vám mohl říci ano, ale tím eh, bych vlastně mluvil proti té intelektuální úvaze, kterou jsem zmiňoval předtím. Tedy, že kozy bude mít metodologii, ze které bude vyprávě, vycházet vnitřní bezpečnost. To znamená metodologie, která by eh, podloženě zjišťovala, jaké jsou eh, zločinecké jevy, které jsou skutečnými hrozbami a na které se musíme zaměřit. Možná, že eh, korupce bude také zjištěna jako jeden z těchto jevů a bude to asi spojeno s organizovaným zločinem. 25. Eh, června 2010 bylo zasedání Kozy a Velká Británie tam navrhla, aby se Kozy eh, zabýval následujícími tématy. Praktická spolupráce na potírání organizovaného zločinu. Takže eh, ta delegace, která tam tehdy byla, toho 25. června, Eh, všechny ty delegace vlastně souhlasily s tím, aby se vytvořil projekt, který by se zabýval touto otázkou. Znamená to, že korupce bez pochyby bude také něčím, co bude řešit tato skupina, která se bude zabývat organizovaným zločinem. A poslední eh, připomínka, hovořila jste o, o otázce um, toho, zda chceme schromažďovat informace o, o kom všem vlastně chceme sbírat informace, jestli třeba i o manifestujících osobách, o demonstrantech. Samozřejmě, že my nechceme nějak ohrožovat eh, svobodu vyjádření, eh, takže my se nechceme nějak zabývat eh, shromažďováním údajů o lidech, kteří se účastní nějaké manifestace. Jde o to, aby různé útvary, především policejti, mohli e, zjišťovat různé informace, které by mohly vést k radikalizaci. A říkat, že radikalizace neexistuje, to by bylo popírat fakta posledních let. Takže já si myslím, že my tady musíme každopádně e, nějakým takovým způsobem reagovat, ale velice opatrně, je to velice subtilní a musíme zkrátka vycházet z těch pravidel, která nám jsou daná. Pouze stručně, prosím. Ano, ano. Já si myslím, že když je někdo radikál, tak ještě neznamená, že je bezpečnostní hrozbou nebo potenciální terorista. Já si myslím, že to slovo radikalizace by mělo být úplně mimo náš slovník, protože to je zavádějící a znamená to, že si pak myslíte, že když je někdo radikální, když má někdo radikální názory nebo je v nějaké radikální straně, tak to znamená, že je nebezpečný sám o sobě. Já si myslím, že byste, že jsou zde extremisté, kteří jsou potenciální um, teroristé. Myslím si, že bychom měli prostě lépe používat terminologii. To slovo radikál a radikalismus je extrémně zavádějící. Ano, já také souhlasím, také si nejsem jistá, zda skutečně běžní demonstranti mají být nějakým způsobem sledováni. Já se tedy neúčastním demonstrací každý den, ale vím, že tam třeba někdy jsou ti demonstranti fotografováni a vím, že existují databáze, které um, schromažďují takové ty různé uh, problémové osoby, problémové demonstranty. Nicméně o tom dnes nehovoříme, to není tématem dnešní debaty. Chtěla bych vám všem poděkovat, chtěla bych vám také poděkovat za vaše kázání a už se těším, až se uvidíme ve tři hodiny, kdy nás čeká pan komisař Karl de který nás eh, informuje o aktuální situaci, která se týká dohody ACTA.